Okay, um, good morning everybody. I've waited uh, a little bit so that... Uh... Dámy a pánové, museli jsme chviličku počkat ještě na další naše účastníky. Jsem velice ráda, že nás dnes navštívil pan Werner Hoyer, prezident Evropské investiční banky a předseda správní rady, což je největší investiční banka ve světě. A je to zajímavá zpráva tady pro všechny, eh, kdo se zajímají o investiční banku a o toto téma. Já o to veliký zájem mám a proto ráda předám slovo panu Werneru Hojerovi, aby nám mohlo sdělit, co se děje eh, v Evropské investiční bance a následovat bude tedy prostor pro otázky a odpovědi. Prosím. Morning, Dobré ráno, paní předsedkyně, dámy a pánové, milí kolegové. po 25 letech v parlamentu je docela těžké se smířit s tím, že už nejsem poslancem, ale stále pracuji v tom duchu, je by ctí a jsem vám velmi zavázán. Jak jste laskavě řekla, jsme poměrně velkou veřejnou investiční bankou a jsme bankou jedinečnou, protože jsme plně odpovědní evropským institucím, protože jsme byli založeni rozhodnutím, které padlo, když byla vyjednávána římská smlouva. Takže vlastně minulost naší banky sahá do historie samotné Evropské unie. A Evropský parlament A slyšení před parlamentem je naše čestná a nezbytná úloha. My ji považujeme za velmi užitečnou. EIB je bankou Evropské unie. Je to banka EU. Akcionáři, tedy 27 členských států, má jasný mandát. Přispívat k objektivnímu naplnování strategií EU pokud je o dlouhodobé investice. A základem tohoto podnikatelského modelu jsou záruky našich akcionářů. A kromě toho také důraz na co nejkvalitnějšímu úvěrovému portfoliu. A tedy kapitál nalézáme na finančních trzích a poskytujeme ho dále za velmi příznivých úrokových sazeb. Takže závazky členských států, podpora členských států je pro nás vítaná a nezbytná. K tomu se ještě vrátím, až budu hovořit o navýšení kapitálu. Tedy banka chodí na trh a půjčuje si eh, prostředky na trhu za příznivých úrokových sazeb kvůli našemu postavení. A potom vlastně tuto finanční jadu předává příjemcům. A my získáme tedy prostředky na finančních trzích. A má to samozřejmě určitý dopad na to, jak se musíme chovat. Dovolte mi stručně pohovořit o, činnosti, o zprávě o činnosti banky za rok 2011. Já jsem přišel 1. prosince, tak všechny tyto pozitivní věci se mě netýkají, já na nich nemám žádnou zásluhu a vyplývají z kvalitní činnosti pana Mejštata a kolegů, kteří zde byli přede mnou. Minulý rok byl pro rok banko mimořádné úsilí po situaci s bankou Lehman Brothers. V roce 2008 byla banka požádána akcionáři, aby umocnila své aktivity v oblasti uvěrování pro překonání prvních let krize. A tehdy se EIB vrátila po úrovni před krizí. Všichni doufali, že krize bude již dávno překonána. Posílení uvěrování znamená získat ještě více prostředků na finančních trzích a bance se to podařilo. V roce 2011 se nám podařilo získat 76 miliard euro na kapitálových trzích. A s touto částku byla EIB schopna financovat 454 projektů v 70 zemích. Podle podnikatelského plánu banky jsme investovali zejména do znalostní ekonomiky, do energetiky a projektů v oblasti klimatických změn, dopravních sítí, které propojí Evropu. 74 regionů Evropě bylo nejvíce zasaženo krizí a do 120 tisíc malých a středních podniků. A podle našeho mandátu, a já už jsem vycítil zájem z vaší strany o tom hovořit, 10% naší aktivity šlo mimo Evropskou unii. Kromě uvěrování dva další pilíře činnosti banky jsou tzv. blending a poradenství. Nejdříve půjčování, blending a poradenství. Uvěrování je samozřejmostí pro banku, je to základní práce. Blending. Opět v roce 2011 EIB eh, e kombinovala prostředky EU a členských států ze zdroje EIB skrze sdílení rizika. A je to vysoce efektivní nástroj v obtížném ekonomickém klimatu a proto jsem velmi vděčný komisi za vynikající spolupráci, kterou s nimi máme, a také Evropskému parlamentu za podporu této spolupráci mezi komisí a bankou. A pokud je o naše poradenské služby, k mému překvapení po příchodu do banky tato banka má více techniku inženýrů a vědců než bankéřů. A proto význam technického poradenství pro naše klienty se významně zvýšil, a to nejen díky dluhové krizi v Evropě. Dámy a pánové, rok 2011 je již dlouho za námi a proto mi dovolte pohovořit o budoucích výzvách banky. když naši akcionáři rozhodli, že banka měla rozšířit své aktivity po roce 2008, a to značně, a vrátit se na předkrizovou úroveň, neměl na mysli, že potom nás zasáhne krize státního dluhu. A finanční krize tedy byla následována krizí dluhovou. A proto v těch eh, plánech navrátit se k předkrizové úrovni v prvním roce po pádu Lehman Brothers, to bylo poměrně obtížné, protože nakonec touto cestou, a v letošním roce jsme se ubírali touto cestou, jednáme procyklicky. A když jsem přišel do banky, musím říci, že to bylo proti mému makroekonomickému přesvědčení. Ale musíme dodržovat určitá omezení. A pokud bychom chtěli postupovat jinak, tedy jednat proticyklicky, tak potom bychom museli eh, mluvit o omezeních a my skutečně naše omezení je vrátit se na úroveň 2011 a 2010-2011 něco takového by možné nebylo. Takže jsme vysvětli tuto skutečnost členským státům a upřímně za to to bylo obtížné v době, kdy každý zápolí s rozpočtovou krizí doma. Museli jsme jim vysvětlit, že pokud se od nás očekává, že opět rozšíříme uvěrování, tak eh, budeme muset vycházet z pevnější kapitálové základny. Kapitál banky představuje 232 miliard euro. To je neuvěřitelná částka. Bohužel Členské státy se rozhodly před desetiletími doplácet pouze 5 této částky. Takže vycházíme z 11 miliard uhrazených plus kumulovaný zisk, který nebyl někdy vyplácen akcionářům, který ten zisk zůstal v Capital banky a naše celkové uvěrování je desetkrát vyšší. Takže bylo jasné, že jsme dosáhli meze, tedy těch eh, legálních a oprávněných eh, poměrů kapitálové přiměřenosti. A pokud je o objem uvěrování a jeho navýšení, tak by to mělo znamenat tedy eh, zvýšení tedy uhrazeného kapitálu. A k překvapení pracovníků banky členské státy s tím souhlasili. Zatím to neproběhlo, upřímně za to. Formální rozhodnutí Rada guvernérů musí teprve padnout, ale Evropská rada v červnu rozhodla pro navýšení kapitálu EIB. A jsem přesvědčen, že toto je velmi silné prohlášení týkající se tedy závazku členských států vůči naší bance a umožní nám to rozšířit objem úvěru v následujících letech o přibližně 20 miliard každý rok. Dámy a pánové, nebude to nic jednoduchého. Nemyslete si, že za, rohem, za každým rohem čeká dokonalý projekt. Banka musí zdůrazňovat, že máme financovat kvalitní zdravé projekty. A to je důvod, proč žádám Evropský parlament o podporu, co se týče programování projektů. Měli bychom být zapojeni do rozvoje projektů v co možná nejranější fázi, protože je to velmi obtížné, pokud eh, lidi s nejlepšími úmysly přicházejí s náměty na projekty, z členských států, dokonce je zveřejní a vzniká z nich velký, eh, velká veřejná záležitost a nakonec dojde k testu ekonomické životaschopnosti projektu a banka musí projekt odmítnout. Tak potom je ohrožena reputace všech zúčastněných stran. Takže je rozumné, aby od počátku banka EU byla zapojena do procesu, aby bychom mohli říct, toto je skutečně kvalitní projekt či nikoli. Členské státy tedy uvedly, že dosáhneme těchto původních cílů cestou pro 27 a brzy 28 členských států a nejedná se pouze o eurozónu. To je třeba také výslovně říci. Pouze pokud banka bude v pozici takové, aby mohla sehrávat funkci významného hráče na trhu. My, my jsme jako největší instituce, největší veřejná instituce, která si půjčuje na trhu. A proto jsme velmi zadlužení. Proto zdůrazňujeme velké dobré projekty, dobré postavy na trhu. A někdy se to redukuje na tři písmen, na tři a Takto se to formou těchto tří Aček vyjadřuje, ale jde skutečně primárně o důvěru na kapitálem trhu. A my jsme skutečně získali 60 miliard. A polovina z toho byla z evropských zdrojů. A myslím, že někdy bychom měli si být vědomi více této skutečnosti, protože hovoříme o nedostatku důvěry v Evropě. A my jsme získali přes skoro 40 miliard euro z mimo evropských zdrojů, ale skutečně vůči Evropě je tedy zájem. Tedy potřebujeme se chovat toto postavení na trhu a někdy jsme obvinováni, že jsme příliš opatrní a že se vyhýbáme riziku, což je nesmysl. Bankovní činnost je vždy činností v oblasti rizika a banka zde postupuje obezřetně. Uchovat si tedy rating 3A není cíl sám o sobě, ale týká se to tedy tvrdých ekonomických eh, realit. A pokud nejste schopni si počítat na finančním trhu, tak není, nebude možné předávat tuto finanční výhodu konečným příjemcům. A až nyní narážíme na vážné potíže, když řešíme potřeby některých zemí, jejichž ekonomická aktivita je v současnosti dobrá a úrokové sazby jsou nízké. A je třeba skutečně soutěžit na trhu. A někdy si klademe otázku, proč jsme na tomto trhu, proč banka nevytlačí ostatní. A naším cílem není vytlačovat soukromý sektor, samozřejmě. Pokud je možné nějaký projekt financovat jinak, soukromým sektorem, tak je to skvělé. Ale z hlediska portfolia a kvality portfolia bank, banky je důležité mít také půjčky pro země, které jsou na tom dobře. Takže banka musí být přítomna ve všech členských státech cestou svých projektů a také v oblasti tedy půjčování peněz. A nyní jsem připraven hovořit o různých nástrojích, které komise rozvinula spolu s bankou všechny tyto nástroje, které dobře znáte, SFF a podobné. A my mezi našimi nástroji máme také v rámci iniciativy projektových obligací, kdy se budou podepisovat závěrečné dokumenty v říjnu. Banka se hraje v této oblasti klíčovou úlohou. A je to doplnění, není to všelek, je to doplnění našich nástrojů. A budeme mít naše první zkušenosti v této oblasti, protože i zde si musíme být vědomi, že pokud rozhodnutí o úspěchu PDI bude záviset na reakci finančních trhů, a je to věc, kterou komise a členské státy promýšlejí a nejsou to tedy ty nejobtížnější projekty. Některé projekty budou úspěšné a potom vlastně dají nový impuls tomuto nástroj, který se dále rozvine. Dámy a pánové, myslím, že jsem dostatečně zasadil tento rámec a budeme úspěšní v budoucnosti. Na základě této rovnováhy, tím, že jsme evropská instituce, která je odpovědná evropským institucím na jedné straně a banka, která se hrává poměrně konzervativní úlohu na druhé straně. A budeme mít ctí s vámi diskutovat, poskytovat vám informace o naší činnosti, kdykoliv to budete požadovat za užitečné. Děkuji vám. Uh, thank you very much. Um... Děkuji vám. Nyní tu máme dva body na pořadu jednání, jak 13, tak 14. Bodem číslo 14 je naše vlastní výroční tedy zpráva o výroční zprávě Evropské investiční banky. Jedná se tedy o smíšenou výměnu názorů. A výhodou je, že mezi sebou máme pana Bernera Hojera. Nyní bych chtěla předat slovo panu Máriu Maurovi, který je zpravodajem pro výroční zprávu Evropské investiční banky a chtěla bych se ho také zeptat, zda chce položit nějakou otázku a následně budou mít příležitost k otázkám stínoví zpravodajové. Už tu vidím kolegy. Uh, who is a shadow, is also indicated. Další stínové zpravodaje tu máme. Uh, yeah, Dirk, you're a shadow. Takže všichni jste zapsáni. Možná bychom mohli postupovat po dvou či třech dotazech a pak odpovídat, jestli si budete myslet, že to bude vhodné. Prosím, Mário, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Mám z toho dojem, že mám čas na krátkou prezentaci obsahu zprávy ale především bych se rád na něco zeptal a zeptám se tedy přímo pana prezidenta Evropské investiční banky, protože tím jasně poukážu také na priority, o níž jsem hovořil ve zprávě. Ta otázka zní velmi jednoduše. Pane prezidente, vy jste exemplárně vysvětlil, jak narostla strategická úloha Evropské investiční banky. Já se vás chci otázat, a s přispěním všech kolegů bych takto chtěl dosáhnout toho, aby moje zpráva nebyla jen jakýmsi souhrnem toho, co vykonala Evropská investiční banka za rok 2011, ale chtěl bych, by to vedlo k návrhům. Chci se tedy zeptat, Vzhledem ke změně scénáře a vzhledem ke zodpovědnostem, které plní Evropská investiční banka, aby tedy akcionáři byli přesvědčeni o navýšení kapitálu. Máte za to, že potřebujete, abyste plně mohl vykonávat vaši úlohu, určitý institucionální upgrade, neboli máte eh, za to, že zapotřebí změnit statut eh, Evropské investiční banky tak, aby Eh, abyste byli svobodnější eh, k plnění svých úkolů. Samozřejmě při zachování principu transparentnosti eh, chování banky a podobně. Neboli, pane prezidente, jste toho názoru, že institucionální profil Evropské investiční banky by mohl nebo měl být vylepšen, zdokonalen, aby Evropská investiční banka mohla hrát ještě významnější úlohu pro posílení ekonomiky Evropské unie? Já se takto ptám, protože vycházím také z návrhu kolegů a byl bych rád, kdyby tato zpráva, o níž nyní hovoříme, eh, tedy o té výroční zprávě EIB, se zaměřovala nejen na úsudek o tom, co se stalo v loňském roce, ale také na návrzích pro budoucí činnost EIB. Vy jste se zmiňoval, stejně jako já, o, že zapotřebí udržet 3A a nárůst kapitálu, navýšení kapitálu je klíčovým prvkem nedávné historie banky. A právě takovýto prvek a podobné prvky e, pomáhají k posílení e, bezpečnosti i v souvislosti s těmi projektovými e, obligacemi. A Myslím, že bude zajímavé sledovat první výsledky v roce 2013. Eh, další věc, kterou jsem chtěl přinést jako úvahu, je nepochybně přímější začlenění EIB do iniciativ Evropské unie. Samozřejmě s tím, že máme na paměti úlohu, poslání a specifické rysy Evropské investiční banky. Také mě leželo na srdci Eh, že bych chtěl zdůraznit určité priority činnosti. Neboli co je zapotřebí vykonat v rámci EU a co je zapotřebí vykonat na venek. Eh, já jsem totiž přesvědčen a doufám, že v tomto se shodnu s kolegy, že co se týče činností Evropské unie, je zapotřebí, abychom se nadále zaměřovali na malé a střední podniky ale je také zapotřebí, abychom nadále rozvíjeli eh, nástroje například pro mikrofinancování a také financování tzv. sociální ekonomiky, abychom tak eh, dodávali hodnotu těm sítím mezi eh, podniky a podobně. Já to zdůrazňuji proto, abychom měli jasný kontext a ten kontext, v němž funguje Evropská investiční banka, se týká půl miliardy lidí a tří Eh, milionů malých středních podniků. Nicméně těch ta půl miliarda je jen 8 eh, celkové populace celého světa, ale je to 58 bohatství celého světa. Neboli my bychom takto mohli dát eh, mm, takový klíčový prvek pro budování dalšího blaha. A e, to proto, abychom ve, v tom globálním scénáři mohli poskytnout života schopný projekt. Také bych chtěl zdůraznit priority v kontextu e, mezinárodního působení. Vy jste připomněl investice v oblasti Středomoří. Já si myslím, že je také zapotřebí se na ně soustředit a dostat závazkům EU Eh, které byly učiněny v rámci eh, G8 a mm, arabského jara. Evropská unie eh, musí ze své části financovat mm, infrastruktury, které se týkají malých a středních podniků, a přispívat přímo na místě k reformám politického a ekonomického typu. A posledním krokem a také poslední otázkou je transparentnost kontrol. Častokrát se žádalo po EIB, aby e, více a hlouběji kontrolovala svou činnost a podávala více zpráv, zejména o prostřednicích ve třetích zemích. Já ještě chci hovořit o dalším problému. Dnes se zabýváme tématem bankovního dohledu. Jaký podle vás má být vztah který má být nastolen mezi EIB a Evropskou centrální bankou. Neboli, jak vy se díváte na vztah mezi EIB, má být, co se dohledu týče EIB, podřízena ECB? Děkuji vám. Nyní předám slovo panu Kutasovi za SAD. Děkuji, paní předsedkyně. Vítejte na našem výboru. Omlouvám se za spoždění, měl jsem problém s autem, ale jsem tady. Rád bych se dotkl několika témat, ke kterým se budu vracet pokaždé, když eh, budeme diskutovat o zprávě EIB, o výroční zprávě EIB. Nicméně je to velmi důležité a já si myslím, že je naším úkolem neustále upozorňovat na tyto problémy, abychom dostali zpětnou vazbu, abyste vy pochopili, že nám to leží na srdci. Za prvé, v kontextu krize Evropská investiční banka má podle mě důležitou roli, aby poskytovala růst, a umožňovala růst reálné ekonomiky. To je podle mě váš hlavní cíl. A proto jsem s politováním viděl, že v roce 2011 půjčování ze strany EIB kleslo na úroveň z roku 2009-2010. A navýšení kapitálu, které by umožnilo větší investice, by byly vítány. A proto bychom měli tlačit na navýšení kapitálu pro příští roky, aby bylo možno půjčovat více peněz. Jsem také rád, že pilotní fáze projektu EIB byla schválena. A proto bych se vás rád, pane prezidente, zeptal, jak to vypadá v současné době s tímto projektem Další důležitá věc, kterou jsem chtěla říci, je, že pořád jsou zde velké problémy, pokud jde o prostředníky a koncové příjemce. Máme příliš málo informací, nebo příliš málo informací je zveřejňováno o těch příjemcích půjček. A v tomto kontextu jsou eh, sdílit, nástroje sdílení lepší, protože takto se ty půjčky dostanou rovnou k malým a středním podnikům a nezadržují je prostředníci. Další důležitá věc jsou daňové ráje. Otázka daňových rájů, myslím, ještě nebyla vyřešena. Bankovní politika v této věci není adekvátní, protože nezajistí, že veřejné peníze EU, EU e- e nejsou používány jurisdikcemi, které v tomto bodě nespolupracují. EIB by měla provést nezávislé hodnocení jurisdikcí, kde provádí svou činnost. Další otázka, pane prezidente. se týká revize politiky EIB vůči daňovým rájům. A konečně bych chtěl zdůraznit, že se těším na úzkou spolupráci s panem Maurem a s dalšími stínovými zpravodají na této záležitosti. Děkuji. Thank you very much. Děkuji za Alde Teodor Sikakis. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane Hojere, za vaši prezentaci. Řekl jste, že v rámci nového balíčku v následujících třech letech eh, vynaložíte 60 miliard, eh, že tímto navýšíte půjčky. A co těch dalších 40 miliard? Protože máme celý balíček eh, ve výši 100 miliard. O tom se hovořilo, když se diskutovalo o tomto navýšení kapitálu. Vynaloží se to následujících eh, dvou, třech letech poté? A jaké myslíte, že budou eh, sazby za tyto půjčky? Bude se to blížit tomu, jak to vypadá v současné době, nebo očekáváte, že budeme mít vyšší sazby? A podle mě nejdůležitější věc, byste řekl, že máme 27 států, Jsou mezi nimi i státy, kde, jsou, kde je obrovská nezaměstnanost. Já si myslím, že alespoň dvě země z těchto zemí budou mít eh, jednu čtvrtinu nezaměstnaných eh, v následujících letech. Myslíte si, že můžete něco změnit, eh, pokud jde o tuto míru nezaměstnanosti? Myslíte si, že tyto investice mohou opravdu něco změnit? A nebo budou jen okrajovou záležitosti z hlediska nezaměstnanosti? Děkuji. Děkuji. Myslím, že zde zazněla celá řada bodů. A Wernerovi už dochází papír, takže možná mu dáme příležitost, aby odpověděl, ale máme zde ještě celou řadu řečníků, máme 45 minut, takže pokud eh, to zvládnete za pět minut, eh, bylo by to dobré. No, je to těžké, ale pokusím se. Děkuji. Pane Mauro, děkuji vám za skvělou práci, kterou jste spolu s kolegy odvedli. Děkuji vám za podporu a děkuji taky, že jste se zmínil o otázce budoucnosti. Vždycky dobré obrátit se zpět do minulosti. Já jsem eh, prezentoval tuto zprávu o činnosti už v únoru a myslím si, že teď je příležitost hovořit také o budoucnosti. Evropská investiční banka byla založena v kontextu římské smlouvy, jak už zde bylo řečeno. A například zpráva a řízení této banky bylo rozhodnuto právě v té době. V té době Evropské hospodářské společenství mělo šest členů. Já se dokážu představit, že seděli spolu kolem jednoho stolu a plánovali, jak bude EIB vypadat. V té době chtěli vytvořit něco, co bude něco jako takový eh, nový Marshallův plán, především pro Itálii v té době. A proto pořád dodnes je římská kancelář naší největší kanceláří. Nicméně nechtěli opakovat Marshallův plán, chtěli vytvořit Evropskou investiční banku, která by byla zaměřená na místa, kde jsou určité specifické potřeby. Takže řízení té banky nikdy nebylo připraveno pro Evropu, která bude mít 28 členů. Takže ty struktury, které pořád existují, To jsou pořád struktury, které v Bersi a v Bonu lidé vymysleli v roce 1956. Takže bychom to měli trošku ehm, přehodnotit. Nicméně ta banka se velmi dobře rozvíjela, byla schována v lucemburských lesích, nikdo si ji nevšímal a stala se největším mezinárodním vypučovatelem světa. A měla velmi pozitivní dopad na reálnou ekonomiku všech států ve společenství a později tedy v Unii. A teď my musíme z těch lucemburských lesů výjít. Musíme hrát eh, roli, která bude založena na otevřenosti, transparentnosti a velmi úzkém vztahu s evropskými institucemi a orgány Unie, především s komisí. A právě proto náš vztah s komisí je tak důležitý. A ten intelektuální pokrok, kterého bylo dosaženo v minulých desetiletích, znamená, že musíme spolupracovat spojit eh, tu aktivitu komise a samozřejmě i parlamentu s tou eh, vypůjčovací aktivitou eh, Evropské investiční banky. Musíme toto rozvinout, musíme posílit roli banky Evropské unie. Je velmi populární hovořit o rovných podmínkách, o všech těch úžasných věcech. Já jsem zaměřen na soutěžní, nebo tedy na hospodářskou soutěž, takže ano, a rovné podmínky ano, ale nějaké takovéto podmínky musí existovat. A my jsme jediná banka, která se zodpovídá Evropskému účetnímu dvoru, vám, a máme nebo nemáme žádné neevropské eh, akcionáře nebo silné neevropské akcionáře, takže jsme opravdu bankou Evropské unie. Vy máte jednu banku, která je opravdu exkluzivně vaše. A právě proto musíme posílit roli banky v tomto směru. Čím silnější a jasnější bude role banky, tím jasnější bude také, že banka bude schopná říci ne nějakým projektům. To je síla, kterou si musíme vyhradit. My musíme říci členskému státu, ano, to je skvělý projekt, ale z bankovního hlediska není přínosný, my ho financovat nebudeme. My prostě nebudeme financovat projekty, které nedávají smysl a to je velmi těžké a i zde potřebujeme vaši podporu. Jak jsem říkal, ty 3A, rating 3A, to není cíl sám o sobě to je jen prostředek a většina našich akcionářů může o trojím A jen snít, takže je opravdu zázrak, že my pořád ještě ten rating 3A máme a proto si musíme udržet tu silnou pozici na trhu. A na trhu udělal velký dojem fakt, že akcionáři vyjádřili svou důvěru v banku také tím, že do konce roku naroste ten kapitál, jak bylo přislíbeno. Pokud jde o přímé zapojení EIB do aktivit eh, komise, tak to je velmi dobré. My jsme velmi rádi, že se eh, takto spolupracuje. Pokud jde o eh, malé a střední podniky, tak to chceme ještě rozšířit. Minulý rok jsme měli 120 tisíc malých a středních podniků. Je pravda, že v některých evropských zemích eurozóny i neeurozóny aktivita komerčních bank prudce klesá a v souvislosti s Bazilí 3 to bude ještě horší, takže banka bude muset eh, zaplnit mezeru, která by tam jinak vznikla pro malé a střední podniky. A proto, pane Silakakisi, jsem tak rád, eh, že jsem mohl být eh, v Aténách minulý týden a dohodnout se s řeckou vládou na dohodě, která je zaměřena úzce na malé a střední podniky. My to ještě musíme rozvinout. Vyjednali jsme balíček eh, v Řecku a musíme na tom dále pracovat, protože problém malých a středních podniků někdy není na první pohled viditelný. Hovoříme například o expertních nástrojích, vývozních nástrojích, ale eh, je pravda, že vývoz obecně klesá. V Řecku někdy máme problém dovozních eh, záruk, protože máme úspěšné podniky, malé i velké, které jsou úspěšné na mezinárodním trhu, ale nedokážou nebo nejsou schopny dovážet eh, suroviny, které eh, potom používají ve svých výrobcích. Takže musíme vyvinout i nástroje v tomto smyslu. Eh, pokud jde o úrokové sazby za půjčky, tak kdybych to věděl, tak bych byl boháč. Myslím si, že současná situace je poměrně uklidňující. Samozřejmě Pokleslo napětí na trhu po rozhodnutí ECB a dalších rozhodnutích, která padla v uplynulých dvou týdnech, takže teď se můžeme nadechnout, ale musíme využít čas. Já, já vím, že bych eh, měl opravdu zrychlit, ale ještě pár slov k transparentnosti a zodpovědnosti, demokratické zodpovědnosti. Pokud je o souhl, soulad, tak eh, my eh, chceme ten soulad eh, dodržet na 100%, protože jsme to velmi posílili v bance, takže pokud eh, jde o daňové ráje, tak na to dáváme opravdu velký pozor. Středomoří a ostatní země Máme externí mandát, který nám dali tři evropské instituce a jsme opravdu velmi rádi, že tento zahraniční mandát máme, protože můžeme také usilovat o splnění cílu Unie. A to, co děláme mimo Evropskou unii, nejde na úkor našich aktivit v rámci Evropské unie, protože ty eh, kanály financování jsou jiné. A Středomoří je dobrý příklad. Dodrželi jsme my evropské země své povinnosti, které vyplývají z arabského jara, já o tom někdy pochybuji. Banka dělá vše, co je v jejich silách, někdy eh, v dobré spolupráci s, eh, s Evropskou bankou pro obnovu rozvoj a Světovou bankou, ale myslím, že jsme opravdu silní ve svých aktivitách a i když to bylo velmi těžké, když některé z těch ambasád v arabském světě hořely, nicméně my jsme se v Nikozii dohodli, že posílíme své aktivity v této oblasti a včera banka rozhodla, že bude financovat velké infrastruktury a také eh, připraví velký balíček pro malé a střední podniky v severní Africe. A je mi líto, musím už končit, ale chci říci, že všechno odpovím písemně, co nestihnu zodpovědět tady. Eh, eh, Problém s tímto spojenou, s to spojenou výměnou názoru, je, že je třeba dát prostor i stínovým, aby položil otázky a samozřejmě si pokusíme zodpovědět i na příspěvky od dalších členů výboru. A nesmíme také překročit eh, časový limit, musíme skončit včas. Takže v tísně dám přednost těm, kteří jsou přítom. Zatím jsem, e, není tu zelený stínový, ale je tu Sven, takže Svene, prosím. Takže vítám vás, pane Hojere, budu hovořit německy, protože máme německého prezidenta EIB a každopádně zde řešíme evropské zajitosti. Mám několik otázek pro vás. A Poprosím vás tedy, abyste odpověděl písemně, pokud těch otázek je příliš. V Evropě máme jasný cíl 2050 a cestovní mapa ekonomika, která bude méně využívat uhlí. Dnes elektrárny, které pálí uhlí, by měly do roku 2050 zmizet a emise by se měly snížit oproti eh, roku 1999. O tom s bankou už vyjednáváme velmi dlouho. Já bych chtěl vědět, jak zdůrazníte právě výstup z těchto investic, které jsou v rozporu s naší politikou v oblasti klimatických změn. Je tu případ Glencore. Po celém měsíce nevládní organizace vyvíjeli tlak na banku, aby banka vzala vážně tyto záměry. Nakonec to proběhlo a já z toho mám radost. Ale druhá otázka, jaké ponaučení jste vyvodili z této kauzy? Co to znamená pro další projekty? A je potřeba, aby to vždy trvalo měsíce, než banka se přihlásí ke svým cílům. Možná by stalo za to mm, provést eh, analýzu případu některých podniků. Co jste vyvodili z případu Glenkou? A v loňském roce došlo k dohodě s ECB, abyste měli přístup k likviditě ECB. Je to velmi důležité pro banku, protože by to pro banku mohlo být velmi užitečné. Jak to vypadá s touto dohodou ECB, EIB? Protože EIB, podobně jako stabilizační fond, A instituce, které mají přístup k likviditě, musí mít povolení banky. A lze to pochopit. Pokud eh, známe ustanovení této dohody, a kdyby to možné nebylo, minimálně na ten vztah vysvětlete, protože z právního to není zcela zřejmé. To jsou mé tři otázky. Děkuji vám a přeji vám všechno dobré do budoucí práce. A celá upřímně. Zdá se, že když eh, mají být eh, bankou spuštěny některé projekty a tlak je tak silný, tak si můžeme klást otázku, jakou pomoc byste mohli využít z naší strany. Kdybyste se pokusili omezit své vystoupení na tři minuty, tak se vám to podaří splnit pro všechny. Prosím, Nikolasi. Děkuji, paní předsedající. Já nepřekročím eh, tři minuty, které mi náleží. Já bych chtěl přivítat eh, prezenta EIB a chci se vrátit eh, k některým otázkám, k aspektům, které byly zmíněny. Vy jste byl v mé zemi v Řecku před několika dny byla podepsána dohoda s řeckou vládou, která se týká financování malých a středních podniků. Je to zpráva, která měla velký ohlas, která byla předmětem velmi příznivého přijetí ve veřejnosti, ale já mám následující otázky. Tedy pomoc EIB pro financování malých a středních podniků. My už jsme to slyšeli dvakrát v Řecku v letošním roce v roce 2012. V roce, kdy jste se stal prezidentem a já vám blahopřeji. Co zaručí, že tento závazek tentokrát bude naplněn? proč to zatím nebylo splněno, i když to bylo dvakrát ohlášeno. A díky tomu také lépe pochopím celkovou strategii, kterou sleduje EIB. Druhá věc. Bylo také ohlášeno, že došlo k dohodě s řeckou vládou a vy říkáte, že tato dohoda otvírá cestu financování aktivit, kde je třeba záruk eh, Řecké republiky. Jak rozumíte těmto zárukám Řecké republiky? Což pak až dosud byly nějaké problémy z hlediska EIB, pokud jde o eh, řecké obligace a které aktivity budou na základě této dohody financovány. Víme, že rozsáhlé veřejné eh, operace jsou prozatím pozastaveny, protože nebylo možné poskytnout příslušné záruky. Já vám dopředu děkuji za vaše odpovědi, protože jsou velmi důležité pro mne a umožní to lépe pochopit situaci. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Kla... Nyní Jan Epping za ECR. Děkuji, paní předsedající. Jménem naší skupiny bych nejdříve chtěl poděkovat panu Hojerovi za úvodní vystoupení a chtěl bych nastínit, co považujeme za důležité v úloze EIB. Vyzýváme EIB, aby nadále naplňovala nejlepší praxi v oblasti obezřetnosti, a aby se udržela své silné kapitálové postavení a jako liberál v této oblasti nám na tom záleží a je důležité, aby EIB byla ještě transparentnější při odůvodňování důvodu pro půjčování, zejména mimo EU. Rovněž bychom chtěli vědět eh, více o předběžných názorech o iniciativě projektových obligací Evropa 2020 z hlediska sdílení rizika a, od, a ceny obligací. A konečně se chci zeptat na absorpční kapacitu zemí v oblasti Středomoří. A věříme, že se tam ekonomický růst brzy vrátí. Jak se díváte na absorpční kapacitu v této oblasti? Protože v řadě případů země jako Španělsko mají již celou řadu dálnic, železnic, letišť a podobně. A do které oblasti zde chcete investovat, abyste podpořili růst? Zejména ve Španělsku, Portugalsku, Itálii a Řecku, protože to má rozhodující význam, aby se růst vrátil. Děkuji. Děkuji. A nyní přecházíme k dalším řečníkům. A Werner Langen je první na seznamu. Děkuji, paní předsedající má, máte, máme před sebou výroční zprávu předchůd, vašeho předchůdce, ale vidím zde určitá čísla. A pokud jde o 4635 projektů, z nich 722 ve Španělsku, přes 500 v Itálii, 380 v Portugalsku, 146 v Portugalsku již bylo realizováno. Tedy jak se banka dívá na možnosti eurozóny. Tedy, aby projekty přispěly k růstu do budoucnosti. Mám na mysli zejména iniciativu pilotního projektu 23 kdy pro Evropu má být vyhrazeno 23 2,5% na pilotní projekty. Já bych chtěl vědět, zda bude možné vyvinout tlak v členských státech, abyste si uchovali svou nezávislost. Třetí otázka. Vše, co se týká eh, odvětvového rozdělení v Evropě, vašich projektů v Evropě 27. Já jsem eh, slyšel kritiku kolegy Gigolda, zasmování energií, energetický mix, to je v národní pravomoci. A pokud bude banka investovat do tepelných elektráren, které spalují uhlí, není to v rozporu se, se vším, co tvrdí ti, kteří odpovídají za energetickou politiku do roku 2012. Budeme mít rozumné zásobování energií a do kterých odvětví chce banka poskytnout pomoc a jakou úlohu se hrají jednotlivé typy energií, plyn a tak podobně. Takže máme tu seznam. Um, Teodore, mám stručnou technickou. Pokud EIB je neziskovou organizací, jaký je zdroj akumulovaného zisku který byl tedy ponechán v kapitálu banky. To bylo v skutku velmi stručné. Sylvie. Eh, ähm, Děkuji, já jsem ráda, že jste přišel mezi nás, ale budu mluvit eh, francouzsky. Evropská městeční banka chtěla eh, vydat eh, dluhopisy v roku 2005 a 2006. A vy také předpokládáte něco takového do budoucnosti, aby byl kapitál pro financování investic. A pokud se nepletu, eh, jak jsou teď vysoké ehm, úrokové míry na úspory v Evropě? Äh, äh, Děkuji, já mám tři krátké dotazy. Vy jste hovořil o vynikajícím ratingu banky 3A. Jak to souvisí s výkonem banky? E, souvisí to tak, že akcionáři jsou členské státy? Úspěch banky může být dobrým, e, dobrou referencí. A platí to také pro eurobondy, že by byla takto dobrou referencí vzhledem k tomu, jaký rating je pro země v eurozóně. Co se týče projektových dluhopisů, obligací, jak um, hodnotíte úspěch, když jste spokojeni s projektem, kdy podle vás dochází tedy k finančním, ekonomickým um, úspěchům, podle čeho se pozná, že jste spokojeni a kolik bylo skutečně úspěšných projektů a kolik bylo těch, eh, které byly tak trochu neúspěšné. Co se týče uh, BERS, uh, jste konkurenti nebo spíše spolupracujete? Ještě pan Ody a Vicky. To eh, musí být eh, závažný úkol eh, říci ne a odmítnout projekt, který se zdá být příliš rizikový a je to také součást vaší reputace. V těch pozměňovacích návrzích na CRD jsme viděli že ten, kdo chce spolufinancovat projekty spolu s vámi, má nižší tedy eh, míru rizika. Já doufám, že budete podporovat eh, takovéto věci. Já vím, že jsme nediskutovali těto věci v trialogu, ale myslím, že to určitě přijde na pořad eh, jednání, bude se hovořit CRD. Co se týče projektových dlopisů, pilotních eh, projektových um, obligací, tak opravdu jsem proto, ale aby se účastnilo 27 členských států. U nás eh, máme vynikající projekt, protože se jedná o to, aby veřejné a soukromé prostředky mohly být využity na budování sítě TNT. A chci se ptát, Chtěla jsem se zeptat, proč se, ne, proč se nepožádali EIB o financování. Oni říkali, že to příliš složité. Tedy Eh, jak učiníte nebo umožníte, aby toto všechno fungovalo pro situace členských států? Je zapotřebí, eh, aby eh, vaši vaši zaměstnanci, aby vaše banka zajistila to, že ve všech členských státech budou mít lidé představu o tom, jak, jak mohou požádat a že to nebude příliš složité. Děkuji, Jean-Pierre Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Také se omlouvám za spoždění. Chci vám především poděkovat, pane prezidente, za pozornost, kterou věnujete našemu parlamentu. Nic vás k tomu nenutí. Vy předsedáte instituci, která je spíše mezivládní než skutečně komunitární. Já jsem náhradníkem v tomto výboru ale eh, jsem také členem výboru pro rozpočtovou kontrolu. Eh, my se také vyjadřujeme k této zprávě a já chci vám říct dvě věci. Evropská investiční banka nemá bankovní dohled a nemá kontrolu regulace. My tři až čtyři roky už voláme potom, abyste měli kontrolu a dohled. Využíváme právního základu, který chce komise využít pro bankovní unii. Váš předchůdce tomu byl velmi nakloněn. Nikdy jsme nedosáhli politického kompromisu, abyste měli tento dohled a členské státy hodně využívají EIB a my se bojíme, že ztratí svůj rating 3A. A druhá otázka. Parlament několikrát eh, hlasoval o tom, že se chce stát akcionářem EIB. Ne tedy parlament, ale eh, Evropská unie. Eh, jak se na to díváte vy? kdyby se Evropská unie vedle členských států stala akcionářem EIB. The... Děkuji, to byli tedy všichni řečníci. Zeptám se Maria Maura, jestli chce ještě něco říci, anebo zda můžeme veškerý zbývající čas dát panu Hojerovi. Chcete na něco reagovat? Paní předsedkyně, rád si vyslechnu pana prezidenta Hojera, jen chci poděkovat především tedy stínovým zpravodajům, eh, kteří jsou připraveni spolupracovat na této věci. Dobře, děkuji. O půl jedenácté musíme přikročit k dalšímu bodu, takže teď máte dostatek času na to, abyste navázal na některé věci, které jsem vás předtím nenechala dokončit. Děkuji. Samozřejmě nebudu moci zodpovědět všechny dotazy. Ehm, odpovím na ty zbývající dotazy písemně. Já nebo tedy my spolupracovníci. To platí pro otázku paní Gular. Tam se budu muset trochu informovat, abych vám mohl poskytnout přesnou odpověď. Pokud jde o energetickou politiku obecně, tak eh, k těmto otázkám musíme přistoupit v rámci širší politiky, energetické politiky Evropské unie. Byly vyjádřeny různá stanoviska a Evropská investiční banka je teď ve složité situaci, protože jsme bankou 27 států, já mám 27 šéfů a jejich stanoviska k energetické politice jsou velmi různorodá. A to tež platí také pro klimatickou politiku. Nicméně je to velmi ambiciozní oblast pro Evropskou investiční banku. Více než 500 eh, milionů eur jsme vynaložili na, vynaložili na ekologické projekty. Teď je to více než několik miliard ročně, takže opravdu se to přesunulo do této oblasti. Nemám tedy v hlavě přesná čísla. Jakou přesnou linii budeme definovat v oblasti energetické politiky, to ještě nevíme. O tom musíme diskutovat s vámi, s členskými státy. Uděláme to na podzim. Sejdeme se, budeme mít velkou konferenci, na které budeme řešit tyto zásadní otázky energetické politiky. A přijmeme rozhodnutí v tomto smyslu. Pokud jde o tepelné elektrárny, tak i zde máme určitá omezení členské státy, některé členské státy jsou ve velmi složité situaci. My musíme pomoci a musíme zabránit tomu, aby se rozhodli pro řešení, která budou poškozovat životní prostředí. My jim naopak musíme pomoci, aby rozvíjeli technologie, které nebudou poškozovat životní prostředí. Nicméně nechceme hájit nějaké fundamentalistické pozice. My jsme velmi vyvážení v tomto přístupu. Pane Gigolde, my jsme zaplatili, ale myslím si, že musíme eh, se poučit eh, s Gelkou. Jsou to věci, se kterými nesouhlasíme, ale teď se o toto dědictví minulosti musíme postarat a nesmíme také v některém případě upadnout zcela do e, melancholie, musíme být opatrnější a to bude součástí naší politiky. Pokud jde o přístup k likviditě, tak e, můžeme dát k dispozici odpovídající právní text v této oblasti na politické úrovni. Pro nás je důležité, aby Evropská investiční banka měla přístup k likviditě Evropské centrální banky. To znamená, že máme silnou pozici tváří v tvář trhům. Musíme se nad tím opravdu zamyslet, podívat se na to, jak by to vypadalo na trzích, kdybychom využili této příležitosti. Nemyslím si, že něco z toho by už bylo vytesáno do mramoru. Každý rok o tom musíme diskutovat s ECB, po každé se musíme vracet k těmto otázkám, každý rok tyto otázky znovu otevíráme. V této oblasti je celá řada návrhů a než, než se dostanou do banky, nebo než já tedy jsem přišel do banky, tak jsem si kladl otázku, jako budoucí prezident EIB, eh, e zda by naše banka nemohla hrát roli půjčovatele poslední instance. A teď budu vždy správní radě doporučovat, aby takovýto návrh zamítla. Protože myslím, že jsme už eh, překročili své možnosti. V některých případech se mluví o bazuce. To jde opravdu daleko, daleko nad rámec možností EIB. Navíc ten kontext by se celý změnil a myslím si, že by to úplně spochybnilo celý náš podnikatelský plán. Proto tedy já tuto myšlenku dále rozhodně hájit nebudu, spíše naopak. Pokud jde o obranu banky byly bráněny určité projekty v tomto smyslu. Evropský parlament ehm, také vyvinul určitý tlak v této oblasti a doufám, že se ty věci nezhorší. Teď ta dohoda s Řeckem. My chceme, já vám chci říct, že jsem se nikdy neúčastnil té hry, kde se jeden obvinuje kde jeden obvině druhého, to znamená Řecko, Trojka, pan Reichenbach, národní parlamenty a banka. To nemá smysl. Musíme najít rozumné řešení problému na zdravém základě. A my všichni moc dobře víme, kolik času Řecko letos ztratilo, protože nejdříve tedy referendum, které nakonec nebylo potřebné, první volby, druhé volby, Teď máme úplně nový scénář, eh, nebo tedy novou scénu, kde jednáme eh, s řeckými úřady a rozhovory byly velmi úspěšné a budou pokračovat. Já jsem si jist, eh, že brzy dostaneme souhlas s komisemi pro některé věci. Uh, z důvodu hospodářské soutěže potřebujeme eh, souhlas komise, o tom nepochybuji, že ho dostaneme a okamžitě mohou peníze začít proudit. A už jdeme nad rámec toho, co jsme slíbili. Nicméně potřebujeme závazek ze strany řecké vlády a to platí i pro projekty v oblasti infrastruktury. Tam jsou dva velké problémy. Za prvé, pořád ještě tam jsou v Řecku nějaké nedokončené projekty, pokud jde o silnice, ty se musí znovu a znovu přeskoumávat z hlediska ekonomické životoschopnosti, protože tam jsou některé věci, které se musí vyjasnit. A pak máme velmi složitou strukturu vztahu mezi koncesionáři, řeckou vládou a námi. A upřímně řečeno, to je opravdu vánoční můra. A právě proto jsme řekli panu Hacedakisovi a premiérovi minulý týden, že potřebujeme aby se řecká vláda přímo do toho zapojila, aby s námi měla přímý vztah, pokud máme nějaké peníze poskytnout. To si myslím, že je velmi dobrý přístup. A pak máme další problém, kde nám může pomoci Evropský parlament. V uplynulých dvou letech jsme zjistili, jak je velmi těžké přeprogramovat strukturální fondy. A my o tom potřebujeme mluvit, když budeme připravovat eh, nové finanční výhledy nový tedy víceletý finanční rámec, protože je opravdu zásadní, abychom byli schopni změnit věci, eh, které jste měli v plánu, například před deseti lety na jiné. V Řecku bylo nemožné, nebo téměř nemožné, přepnout na inteligentní energetické projekty, které jsou založeny na energetické účinnosti eh, v regionech, protože ty peníze byly ze strukturálních fondů slíbeny na budování silnic nebo na dopravu. Trvá to příliš dlouho, než eh, dospějeme k dohodě, že se ty peníze ze staromódních silničních projektů přesunou na efektivní moderní projekty v oblasti životního prostředí a energetiky. Takže možná také ten způsob, jak vyjednáváme mezi radou, komisí a parlamentem, by se to mohlo trošku zflexibilnit, aby to programování projektu bylo takové pružnější. Absorpční schopnost to je velký problém. V některých zemích ať už jste odkudkoliv vím, víte o tom. Já si myslím, že je opravdu nutné mít na paměti tři prvky politik Evropské unie. Pokud chceme, aby absorpční schopnost eh, se zlepšila, když chceme tedy více půjčovat, musíme k tomu přidat blending a technické poradenství. Myslím si, že technické poradenství pro nás bude hlavní záležitostí a když teď přistupujeme k velmi ambicioznímu operačnímu plánování pro rok 2012 a v roce 2013 bude následovat velké zvýšení naší aktivity, tak prostě nemůžeme pouze říci, budeme dělat víc toho, co jsme dělali dosud. Musíme mít dynamičtější vystupování na trhu, potřebujeme více inovativních projektů a nástrojů. Možná musíme více vycházet vstříc svým klientům, aby to přineslo lepší výsledky v roce 2013 a následujících letech, tedy musíme posílit svou poradenskou činnost a už teď je to velký, <clears throat> velkou výhodou banky, že jsme schopni eh, poskytovat poradenství vedle tedy půjčování a blendingu. Mimo Evropskou unii myslím, že Evropská investiční banka sehrává také velmi důležitou roli. Já jsem právě říkal, že máme několik velkých projektů mimo Evropskou unii a tam vidíme, že roste důvěry, důvěryhodnost Evropské unie právě v oblasti životního prostředí a projektu v oblasti energetiky. Hodně to posílala právě aktivita EIB v této oblasti. Je to velký úspěch, eh, také spojený s externím mandátem naší banky. Středomoří. Ano, máme zde v Evropě velice dobré příklady pro tuto eh, činnost, ale ještě jako Evropané máme co eh, dohánět. Víme, že eh, situace a okolnosti jsou obtížné. Minulý týden jsme měli i jednání a budeme pokračovat s Bankou pro rekonstrukci a rozvoj. Rád bych ještě jasně řekl, že EIB e je akcionářem EBRD a je tu celá řada různých eh, akcionářů nejen z Evropy a z Evropské unie. Máme celou řadu automaticky stanovených eh, cílů a z nich velké množství souvisí rovnou s cíly, které jsou stanovené Evropskou unii. Samozřejmě, že je to určitý rozdíl, když se jedná o dodržování kritérií a pravidel Evropské unie, protože někdo z Nového eh, Zélandu, z Ruska nebo z jiných zemí nemusí nutně cítit potřebu řídit se těmito pravidly nebo kritérii, kterými se cítíme povinni řídit my nebo účetní dvůr Evropské unie. Takže to je ta, ten hlavní rozdíl a je třeba na to dávat pozor, když definujeme naše styčné body s EBRD. Činnost EBRD odpovídá eh, té situaci po eh, pádu berlínské zdi. EBRD eh, e tedy nebyla připravena na takovouto situaci Tehdy by bylo úkolem Evropské investiční banky na sebe převzít eh, tuto činnost v EBRD. Tehdy na to nebyla připravena, podle mého to byla chyba EBRD, eh, tak to eh, vznikla a my bychom neměli opakovat podobnou chybu pro Středomoří. Takže my spolupracujeme dobře s EBRD, s novým prezidentem i se, s bývalým prezidentem. S oběma jsem měla, mám velmi dobré vztahy Eh, setkali jsme se a nedávno a jsme připraveni eh, koordinovat naše úsy například v Řecku, protože to, co Řecko potřebuje nejméně, je nekoordinovaná nabídka technické pomoci či jiné mezinárodní pomoci. Musíme se soustředit na to, co umíme nejlépe. Eh, Privatizace to je věc, kterou se zabý, zabývá lépe brde než my. My zase máme jiné pole působnosti, ve které máme naši expertízu, takže je zapotřebí, abychom spojili a komplementovali to, co umíme každý nejlépe abychom nedělali eh, věci eh, s konfliktními eh, strategiemi nebo navzájem se popírajícími strategiemi. Velké, velká expozice EBRD směrem na jich. To je taková vyváženost, kterou musíme zachovat. Cílem cíle eh, banky jsou stanovené eh, ve smlouvách a eh, my musíme jasně přispívat podle, eh, podle našich eh, eh, funkcí. A jsou zde určité rozdíly. Tak a právě proto to, co my děláme, neznamená, že budeme rovnoměrně rozdělovat pozornost. Některé, některá místa potřebují větší pozornost. Nicméně je to pořád banka 27 členských států. Za poslední šest měsíců jsem přesvědčoval eh, předsedy vlád a mm, ministry financí, ale nemohu jít za Davidem Cameronem a říct mu, že chci 1,6 miliard, eh, že potřebuji kapitálovou injekci, z níž bude mít prospěch eh, Spojené království. Něco takového možné není. Ale já si nemyslím, paní Ford, že by Británie nějak zaostávala. Myslím si, že Británie je na tom e, dobře a e, v tuto, v tuto chvíli e, my financujeme, EIB financuje železnice kolem Londýna. Ano, ale to budeme muset projednat dál, říká paní Ford. Co se týče energetiky a dalších prvků, je zjevné, že Evropská investiční banka kvůli obrovskému investičnímu potenciálu pro další léta si musí eh, zabývat především a sledovat priority, které byly stanoveny Evropské unie. Pro nás je velice zajímavé sledovat, jak se vyvíjí diskuze o eh, propojenosti Evropy, nástroji pro propojenost Evropy. My jsme přesvědčeni, že eh, Evropa se má poslat v globalizačním procesu. A to nás vede k tomu, abychom označili ty eh, deficity, které ještě máme eh, v komunikační eh, společnosti. vedou nás to k otázkám týkající se například širokého pásma. My jsme velice aktivně spolupracovali s Evropskou komisí například ohledně informa- informačních technologií, ale současně se také uvědomujeme, že toto všechno bude fungovat jen tehdy, když ty zdroje Eh, které budeme mít, budeme mít jak používat, musí být cítě. Eh, a to mm, potřebuje určité zdroje, které nemá k dispozici určitý stát. A proto my budeme přicházet s určitými návrhy. Eh, samozřejmě, že tu jsou ještě další mm, vedlejší eh, potíže, protože každému členskému státu se ještě nepodařilo eh, připravit rámec v legislativě, tak aby mohlo dojít k energetickému transferu z místa A do místa B. A také ještě další věc, která je pro mě velice důležitá, to je společnost znalostí, poznatku. A já kladu důraz na in, na investice do výzkumu a rozvoje, do inovací. To si myslím, že je velmi důležité. Když eh, máme na mysli globalizační výzvy, tak si myslím, že se musíme zaměřit právě také na toto téma. Eh, pak eh, kontrola, to je, myslím, velice, eh, velice složitá věc. Samozřejmě, že musíme být kontrolovaní na základě požadavků EU. Eh, jak víte, já byly v detailech a v Evropě všude, kde se objeví nějaký projekt, se eh, může stát, že tento projekt byl schválen před 50 lety a nyní se divíme, proč byl vůbec schválen. Takže to jsou věci, které nás mohou hned napadnout. Musíme se poučit a proto bychom neměli opakovat nesmysly, pokud k ním došlo. A za druhé banky, a to znamená, eh, Evropská unie by měla takto chránit své zájmy prostřednictvím, eh, prostřednictvím eh, banky. Pokud nějaký projekt má být dokončen, tak banka má říci, jaké by byly případné ztráty. Evropská investiční banka by měla zajistit, že evropští daňoví poplatníci budou eh, chráněni. Eh, samozřejmě, že my nej, nemáme jako cíl ziskovost, ale neznamená to, že bychom zapomínali naše eh, rezervy. To jsou rezervy, které byly akumulovány za 14 let a bez nich bychom neměli ta, tu situaci, kterou nyní máme. Máme několikrát vyšší kapitál, než který byl zaplacen, upsán členskými státy. A proto samozřejmě my usilujeme o to, abychom e, měli e, zdravé e, finance, ačkoliv nám nejde o zisk jako takový. Dohled. Dohled. Minulý týden na Ecofinu se hovořilo o bankovní unii a o nástrojích, které potřebujeme pro bankovní dohled. Ano, my jsme velice rádi tomu, jakou úlohu hraje Lucemburská centrál, v Lucemburku centrální banka, ale pokud si Evropská centrální banka přeje eh, přeje eh, další kontrolu a eh, poslední kontroly. My s tím budeme velmi spokojeni. A další otázka mohu zapojit písemně nebo bilaterálně. Paní předsedkyně, můžeme to vyřešit jako písemně, hm, písemnou otázku a odpověď? Ano, já mám jeden dotaz. Evropská investiční banka má, má obrovský potenciál posoudit projekty členského státu z ekonomického hlediska. Myslíte si, že by z EIB mohla také vzejít nějaká ratingová agentura? Odpověď ne. Pokud něco nebylo zodpovězeno a přáli byste si, Eh, to připomenout eh, Wernerovi, prosím, pošlete nám eh, krátkou informaci. Right, we are going to move straight on very quickly. Budeme hned pokračovat. Bod, který jsem ohlásila a který by měl předcházet zprávu paní Tyson, Prosím, odcházejte v tichosti. Takže omezte rozhovory, říká paní předsedkyně, a nyní, nyní přicházíme k trestním sankcím za obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem. Spravodajka říká, že nepotřebuje mnoho času a dá mi hned slovo. Řečnická doba bude nesmírně omezena. Prosím vás, bavte se venku. Nemáme času na zbyt. Děkuji mnohokrát. Já jsem říkal, že nepotřebnou času. Hlavně proto, protože v řadě věcí pozměňovací návrhy, návrhy dokonalý text, máme dobré návrhy a spolupráce se strany byla vynikající. Velmi stručně budu aktualizovat situaci. A měli jsme dvě setkání stínových, máme nyní kompromisy připravené, byly rozeslány stínoví zpravodajové navrhují technické změny a otázky, ale myslím, že jsme připraveni postoupit dále hlasov- o hlasování o této směrnici. A co se týče těchto návrhů, tak eh, máme také pokrytou otázku benchmarku. A to je také v působnosti možné manipulace s komisařem Barně jsme se snažili dohodnout určitou linii s komisí a samozřejmě některé věci budou asi muset být eh, ještě doladěny v trialogu, ale tady si rozumíme a to zaznamenávám s radostí. A chci připomenout kolegům, že bych skutečně uvítala účast. Eh, Gary Gunster se zúčastní videokonferenci, bude tu komisář Barnier a komisař Almunia, dvoje to na skutečně vysoké úrovni, jak postupovat tedy z benchmarky. Tedy pokud se podíváme na tu směrnici, máme tu konečný návrh, kompromisní návrhu, máme běžící lhutu a pracujeme také s výborem Libe. Měl jsem setkání, že s z Libe a nemáme příliš mnoho zásadních rozporů. A myslím, že bylo pozitivní, že Sharon vyjednala sdílené pravomoci, protože je lepší dospět k dohodě, než hlasovat eh, odděleně a rozporně. 18 pozměňovacích návrhů z Libe, 58 celkem a my jsme se snažili vlastně eh, uvést do souladu směrnici s, s zneužitím situace na trhu a definovat také některé věci, které jsou eh, již v nařízení, tak aby také byly stejně převzaty ve směrnici. Máme tu pozměnce návrhy týkající manipulace benchmarky a snažíme se pokrýt tedy veškeré otázky a dospět k jasnému právnímu textu. A opět další otázka, kterou předložila Sirpa a paní Pětikajnen, tedy osoba, která, která doporučuje či nabádá tedy k obchodování zasvěcených osob. A pokud jde o jejich pravomoci výboru LIBE, tak tam chceme snažit maximální lhůtu pěti let pro insider dealing a manipulaci s trhem a dva roky pro šíření zasvěcených informací, tedy vědoucích manipulací s trhem. Takže v zásadě bych přijal tento pozměňovací návrh, protože Kolegové, pokud hovoříme o harmonizovaných režimech a přístupech k manipulaci s trhem a zneužití trhu, nevohříme o tom, že by byly stejné sankce ve všech členských státech, tedy v harmonizovaném režimu měli bychom stanovit určité prahy a určité základní rámce. A také zavádíme povinnost pro členské státy zajistit, že budou eh, odborně připravovat pracovníky, kteří se budou zabývat vynucením práva. A toto je věc, kterou budeme ještě řešit později. Členské státy musí zajistit, že vycvičí vyšetřovatele a, a neuvádíme tedy, jak by měli v tomto směru postupovat. To jsou klíčové otázky a já také se pustím do bilaterálních kontaktů se stínovými, abychom nařízení i směrnice byly kompatibilní, koherentní a pokud je o nevyřešené otázky, tak tam chci jednat také se Stínovým, abychom dopracovali ten text. To je všechno, děkuji. Děkuji mnohokrát. A není Stínový. Nevidím eh, Sirpu. Pokud přijde později, tak se k ní ještě vrátíme. Za Alde to bude Wolf Klintz. Po vystoupení Arlín Nebudeme toho mnoho doplňovat, vše, co uvedla, odpovídá našemu stanovisku, my podporujeme její návrhy, ale budu zabíhat do podrobností. My bilaterálně spolu s dalšími stínovými projednáme tyto otázky a skutečně jsme na správné cestě. Sven. Za prvé, díky zpravodajce za tento přístup, to podporujeme a myslím, že je to velmi užitečné. Za druhé, domníváme se, že je důležité, aby proběhlo slyšení. A jsme otevření jako stínový převzít ty návrhy, které tam zazní a nalézt také řešení pro jejich zapracování. A takové slyšení by skutečně mohlo padnout pod obvinění, že je to spíš záležitost publicity, ale my si přejeme, aby stínoví byli skutečně otevřeni návrhům ze slyšení. Také podporujeme přístup eh, komise v této věci na základě doplňku. A chci ještě říci, že myslíme si, že definice indices covered v novém návrhu vychází z hodnot či odvozených hodnot, které se týkají úrokových sazeb a cena zde nemusí být dostatečná. Takže je třeba rozšířit působnost těch indexů. A tam bychom se měli ještě na ty definice podrobně podívat. Předložili jsme několik návrhů zejména co se týče návrhu 42 a 55 a také návrhu 65 je jasné ze směrnice, že je potřeba, aby vnitrostátní právo z hlediska sankcí bralo v úvahu nejen přímý eh, finanční prospěch, ale také narušení situace na trhu a širší ekonomické dopady. A pokud jde o pozměňovací návrhy kolegů, podporujeme řadu z nich, zejména si myslíme, že celá řada zdokonalení týkající se zneužití situace na trhu, aby tam bylo také zahrnuto tedy chování na trhu. A takové chování bylo postižitelné, i když je nepřímo tedy zdrojem zneužití situace na trhu. Paní Swinburne v úvodním ustanovení 6 nové zavr, navrhuje široké, širokou definici zneužití, tedy měl by to být dostatečný i nepřímý vztah zneužití chování a finanční nástroj. A také souhlasíme s pozměnacími u článku 3 a 4 Sirpy Pětikajnen. A Prvního vítáme myšlenku, aby podněcování ke, ke spáchání trestného činu bylo také postižitelné. A u článku 4 je, si domníváme, že je důležité chránit před, před eh, nevhodným zveřejněním. Tak, že osoba, která eh, rozšíří určité informace a která věděla, že ty informace jsou zavádějící nebo nepravdivé, a návrh Ramonce Tremolci u článku 4, že prodej složitých eh, produktů neprofesionálům by měl být potrestán. si myslíme, že to by mělo být spíše řešeno ve směrnici MIFID. A měli jsme také výhrady ke dvěma pozměňovacím návrhům a jeden z nich je na návrh 23. Ctěné kolegyně Sylvie Gulár kde je uvedeno, že existuje mezera týkající se šíření informací pro, z eh, novinářských. Myslíme si, že by to mělo být ještě zpřesněno, aby bylo zcela jasné, že novinář je samozřejmě chráněn. Avšak osoba, která mohla využít služby novináře, aby na základě zasvěcených nebo falešných informací změnila situace na by měla být stíhána, protože jinak bychom vytvořili obrovskou mezeru, kdy by se situace posouvala na trhu nesprávným způsobem a bylo by to způsobeno ehm, mediálně. Tedy toto bychom neměli podporovat. Vodní ustavení 18, eh, Wolfa Klince, nesouhlasíme s tím, že by správní sankce a trestní sankce by se vzájemně vylučovaly tady nenastává nějaký právní problém z tohoto hlediska, takže tady opatrně. A těšíme se na spolupráci se spravodajkou a kolegy, těšíme se na pozitivní výsledky a myslím, že jsme eh, velmi blízko dosažení schody mezi námi. Děkuji. Vystoupí někdo za EKR? Ne. Někdo za GUE? Marisa, prosím. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ráda poděkovala Arlín za její návrhy a plně souhlasím, aspoň v hrubých liniích, s tím, co bylo řečeno. Už ten návrh, ten původní návrh eh, byl dobrý, ale myslím si, že díky kombinaci pozměňovacích návrhů bude ještě lepší. Nevzala jsem si slovo přímo, protože my jsme nemohli předložit pozměňovací návrhy ke zprávě, protože eh, jsme přišli z jiného výboru. V každém případě chci říct, jak se na to obecně dívám. Máme zde čtyři typy pozměňovacích návrhů, které jsou eh, opravdu velmi odlišné. Některé pozměňovací návrhy se týkají chování, které je popsáno ve směrnici, jiné se týkají chování, které musí být ještě vyjasněno, lépe definováno a dále se zde také hovoří o možném chování nebo o pasivním chování, které může být také postiženo. Potom zde máme o tom úmyslu a teď pár obecných připomínek. Myslím si, že směrnice, a to je také smysl celé řady pozměňovacích návrhů, by měla zabránit tomu, aby sem byly zaneseny návrhy, které budou eh, znamenat výjimky pro určité typy chování. Pokud tam bude příliš mnoho výjimek, tak to bude v podstatě takový případ eh, jako ve Švýcarsku. Budeme mít tolik výjimek, že tím v podstatě nic nezakážeme. Když budeme hovořit o úmyslu nebo o nějakém vystupování, o nějakém chování přímo, tak budeme moci věci lépe vyjasnit. Abych se tedy vrátila k tomu úmyslu. Je třeba postihovat nejen tedy chování, ale také ten úmysl. Už jsme měli jiný legislativní návrh, který byl mnohem koherentnější a který byl jednoznačně vyložitelný, umožňoval postihovat úmysl a také usnadňoval dohledovým orgánům práci. My potřebujeme co nejlepší nástroj k tomu, abychom mohli regulovat trh. A to je v podstatě cílem všech. A právě proto jsem připravena spolupracovat se spravodajkou. Děkuji. Um, já mám sama několik poznámek, ale ještě se zeptám, jestli si někdo jiný nechce vzít slovo. Ne, takže já řeknu, že souhlasím s celou řadou pozměňovacích návrhů ale vzhledem k tomu, že nejsem stínová zpravodajka, nechám to na Wolfovi. Ale souhlasím se Svenem, že trestně právní a občanskoprávní sankce nejsou alternativami. Můžete mít eh, obojí, můžete mít eh, pokutu a můžete někoho zavřít do vězení. Myslím, že to je zcela rozumné. Může se stát, a eh, že to bude takový balíček sankcí, ale jsou vlastně oddělené a myslím si, že to by mělo být ponecháno na soudním systému. Možná proto, že ty sankce se budou vztahovat na různé jednotlivce. Pokud jde o finanční novináře, oni velmi dobře vědí, že to, o čem píšou, může zmanipulovat trh. A oni také musí vystupovat ve veřejném zájmu. Takže já bych jim nedala Biankošek, nedala bych jim e, úplnou svobodu k tomu, aby mohli dělat e, věci, které by v konečném důsledku mohly poškodit investory a penze občanů, protože by nepřijali svou e, veřejnou zodpovědnost v tom smyslu, že nebudou šířit informace a raději budou mít skup, než aby chránili veřejný zájem. Mám podobné pozměňovací návrhy jako SIRPA. Je třeba postihnout také eh, ty nepřímé kroky a motivační kroky. Dále jsou tam takové věci jako benchmarky, odhady a tak dále. Já si myslím, že tady to musíme vzít ze široka. V článku 2 je také definice finančních nástrojů velmi zeširoka a to je právě naše exkluzivní kompetence. Pokud to chceme někam přesunout, eh, v pořádku. A když to uděláme, tak eh, možná by to mohlo způsobit eh, problémy ve směrnici MIFI. To bychom si museli ověřit, ale já jsem chtěla, abychom to měli opravdu pod kontrolou, abychom poukázali na to, že musíme pokrýt celou řadu věcí, než jen ty benchmarky. Je zde celá řada věcí, která vlastně ovlivňuje tvorbu cen, výši sazeb a tak dále. A možná to byla prostě jen otázka štěstí, že se jim povedlo udělat něco s Liborem, s Liborem ve Spojených státech. My jsme chtěli eh, zabránit tomu, aby tam nebylo něco příliš specifického, co by nám neumožnilo postihnout vše do budoucna. Takže to je zatím z mé strany vše. Ještě někdo k tomu chce něco říci? Je tady komise? Nechce se vyjádřit? Tak Arlín? Já si myslím, že bylo velmi užitečné vést tuto vyměnu názoru, protože to eh, přesně posiluje ty kompromisy, které už jsem připravila. Vy dostanete eh, výtisk. Jen jsem se ujistila v tom, že některé věci tam opravdu eh, chcete. Tu širší definici už tam máme, máme tam indexy, různé benchmarky a tak dále, takže jsme tam dali dohromady opravdu vše, tím pádem máme mnohem širší definici toho, co tam je jako ty benchmarky. Já myslím, že kolegové by s tím mohli být spokojeni. Zahrnula jsem tam také všechny ty věci, když jsem se podívala na těch 15 pozměňovacích návrhů, udělala jsem z toho kompromisy co je to přímé, nepřímé, ty pobídky a tak dále, všechno tam je, takže já myslím, že s tím můžete být opravdu spokojeni. Potom se tady zmiňoval eh, to úvodní ustanovení 6a. Já eh, souhlasím s tím principem, ale je to opravdu velmi složitě napsáno, je to celá stránka a já si myslím, že to nemusíme takto ze široka eh, pojímat, já to přepíšu, já nechci, aby to bylo tak eh, ze široka řečeno, že by to mohlo být interpretováno různými způsoby. A potom eh, ten problém s tím eh, s tím prodejem, nebo tedy manipulací prodeje, to by mělo jít do směrnice MIFID, to se vztahuje na některé projekty. Já si nemyslím, že můžeme říci, že je zde jedna oblast, které se to týká více. Já si myslím, že v každém případě se to více hodí do směrnice MIFID nebo směrnice o neužití trhu. Ještě pár věcí, které se týkají třeba pozměňovacího návrhu o svobodě tisku. Já si myslím, že už je to pokryto takže si nemyslím, a ukážu to také, že to prostě pokryto je, že už tam nepotřebujeme žádné další věci, které by říkaly totež. Prostě už to pokryto je, protože v tom předcházejícím nařízení byla vedena stejná debata. Já jsem hovořila s panem Goebbelsem, který byl tehdy zpravodajem a vedl dlouhé diskuse s novináři a s jejich eh, zástupce. a už jsme to pokryli. Takže já jsem o tom hovořila s právní službou. Vrátíme se k tomu, ale nechci začínat znovu a nechci mít eh, v textu další a další zmínky o něčem, co můžeme pokrýt jen na jednom místě. Nebudeme vytvářet žádné mezery, jak říkali kolegové, nebudeme eh, výslovně vylučovat nějaké skupiny osob. Víme, že třeba novináři byli zapojeni do obchodování zasvěcených osob a předávání informací, takže si musíme dát pozor na to, abychom nevytvářeli mezery. Další věc se o které jsem ráda, že jste na ně upozornili. To je otázka těch trestně právních a občanskoprávních eh, postihů. Já myslím, eh, že tady musíme respektovat eh, to, a co v právu Spojeného království je dvojí obvinění, ale dvojí obvinění to znamená, že uplatňujete dvojí trestní sankce. To neznamená, že byste zároveň uplatnili občanskoprávní postih a trestní postih. Nicméně si myslím, že eh, judikatura Evropského soudního dvora je v tomto smyslu velmi jasná. Říká, že můžete uplatnit občanskoprávní postih a trestní sankci zároveň, ale ne dvě trestní sankce. Takže pokud to bude výbor Libe interpretovat jinak, tak já s tím nesouhlasím, protože eh, některé členské státy to třeba používají. Například Francie, ti hodně směšují, spojují eh, s občanskoprávní a trestní sankce. Prostě my teď nebudeme se vracet k tomu, jak to funguje v některých členských státech, když to funguje. A to, co jsme viděli u případu Libor, ukazuje, že někdo už třeba dostal občanskoprávní sankce ve výši 200 tisíc eh, liber, ale vzhledem k tomu, že se jednalo také o trestný čin, tak potom byli souzeni před soudem a je možno také eh, uplatnit eh, trestní sankci. Já si myslím, že vůbec nemáme žádný důvod k tomu, abychom oslabovali právní předpis o zneužití trhu. Já vás chci ujistit, že rozhodně zde nebude princip dvojí trestní sankce, ale můžeme uplatňovat zároveň občanskoprávní a trestní sankce, proč ne. Myslím, že jsem pokryla všechno. Pošlu vám ještě tento týden ty kompromisy, abyste se na ně mohli podívat. Thank you very much. Uh, Děkuji. Also, uh, remind... Také bych chtěla připomenout kolegům, že budeme mít slyšení o sazbě Libor. A to bude příští týden 24. září ve tři hodiny odpoledne. Charlie bude předsedat, já nebudu přítomná, bude také eh, zpravodajem. <laughs> Arlín bude předsedat a, a bude také zpravodajkou. Čekají nás velice zajímaví řečníci a myslím, že poslance to bude velice zajímat. Lhůta, nebo tedy ten kalendář pro směrnici, vypadá tak, že 8. října bychom měli hlasovat. To znamená, že na plenárním zasedání by se to mělo dostat do 16. ledna. To je tedy ten časový rámec pro nás, který se trochu liší od časového rámce pro nařízení. Ještě jsem zapomněla připomnout kolegům, že jsme vedli onlineový dotazník kvůli slyšení. Máme už celou řadu odpovědí. Některé jsou detailní, protože jsme měli také eh, konkrétní detailní dotazy. My vám toto rozešleme. Sekretariát vám to do pondělka rozešle, protože tam jsou opravdu zajímavé prvky. A jsem velice eh, ráda, že komise se řídila naším vzorem a také mm, rozeslala takovýto dotazník. Já se musím e, opravit, e, říká paní e, předsedkyně, bude to nařízení, nejen tedy, nejen tedy směrnice, pořád tedy se pohybují tím legislativním postupem společně. A vracíme se k bodu číslo 15. A to je zpráva paní Marianne Tyson Mám zde jedno oznámení. Mám chvíli počkat? Pane Langne, ne, jak chcete slovo. Dobře, jak víte, konference přes, předsedů Ekonu svěřila napsání zprávy a to bude reakce Evropského parlamentu na zprávu pana Vadrompuje ohledně skutečné hospodářské a měnové unie. Tímto tedy konference předsedů zdůrazňuje potřebu poskytovat input, vstup eh, pro eh, průběžnou zprávu pana eh, Van Rompuje a Evropskou radu a to proto, aby toto bylo připraveno ještě před konečnou zprávou v prosinci zpravodaj bude brát v úvahu všechno toto časové omezení, což tedy znamená, že kalendář a sled kroku bude velice krátký, velice rychle, budeme se postupovat. Lhůty jsou tedy velmi krátké. 24. září je první lhůta. Pan předseda Šulci si uvědomuje, že tento kalendář je velmi eh, nabitý a Eh, bude se pokoušet eh, o prodloužení těchto lhůt, například o lhůt, hm, tedy eh, o to, abychom měli v kratší lhůtě připravené překlady. A sekretariát vás bude aktuálně informovat o tom, zda bude možné tyto lhuty pro nás prodloužit. Abychom tedy 24.9. už měli materiál, a to bude v pět odpoledne v pět odpoledne, nebude to tedy v poledne, jak bylo původně oznámeno. Také bych vás chtěla upozornit, že připravovaná zpráva o jednotném eh, mechanismu dohledu eh, a eh, týkají se tedy zprávy ECB a EIP. To jsou zpravodaje Thyssen a Giegold. Také budou mít podobně krátké lhuty po červnovém eh, prohlášení eh, hlav eh, no, představitelů států zem eurozóny. Bylo řečeno, že rada se tím musí zabývat a že do konce roku musí být vyřešeno, ale teď se uvádí, že to má být hotovo tedy do 1. ledna 2013. To je tedy ta lhůta, kterou se mnozí snaží dodržet. Já vím, že to bude náročné, Musíme se ale snažit ukázat, že naše instituce je schopná splnit lhuty. Pokud tedy rada eh, umí pracovat rychle, my nezůstaneme pozadu. Prosím, eh, pokud ty lhuty budou prodlouženy, je to možné, ale my musíme jít na podle které nyní máme v rámci institucí. Je pravda, že to máme složitější kvůli překladům a podobně. Ale má slovo Werner. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně. Já bych eh, chtěl hovořit o postupu a o těch lhůtách. Ano, máme připravit uh, slyšení, ale my jsme se chtěli zabývat současně jak nařízením, tak směrnicí. To byla dohoda, která byla provedena s komisařem Barnierem a e, týká se tu několika projektů, které v současné době probíhají e, a proto jsem tedy přesvědčen, že bychom právě obě dvě, oba dva tyto texty měli probírat najednou, eh, abychom měli jako Evropský parlament vliv na obsah eh, těchto textů. Eh, pokud nebude tímto způsobem mm, tlačeno na radu. Jak se zdá, chce se posouvat velice rychle Švédsko, Polsko, Německo vystoupilo v průběhu zasedání rady a mm, spochybnili eh, ten harmonogram, který byl stanoven a já si nemyslím, že zrovna my bychom se měli dostat pod tlak právě teď, už především proto, že naše prerogativy, naše práva, za která jsme bojovali, eh, by takto byla postoupena. A já bych žádal o běžný postup, aby všichni zpravodajové, všichni stínoví zpravodajové měli příležitost eh, analyzovat eh, takto složitý materiál a neměli by tedy být pod tlakem. Já eh, si nemyslím, že bychom měli ustoupit tomuto pokusu rady, abychom jednali takto rychle. Myslím si, že zejména u svazků BC e Eh, týkajících se Evropské centrální banky bychom měli postupovat podle našich lhůt a možností. Děkuji, Bernere. Ano, to se týká té zprávy o bankovní unii, spíš než toho textu, o kterém hovoříme nyní. Ano, já mohu podpořit, že, eh, že některé státy žádali o prodloužení. My jsme tak jako politická skupina žádali o prodloužení toho lhůt eh, doufám, že se nám podaří eh, aby nám rada sdělila, co se tedy bude dít. Evropská komise prozatím se snaží, eh, abychom plnili ten původní eh, časový rámec. Samozřejmě, že zatím je, jsou také politické zájmy, jak to bude vypadat, zda tedy ten dohledový, ta dohledová funkce a ECB s tím mm, zda z této situace vyplyne ještě něco jiného. Každopádně situace je taková, jaká je, a proto se musíme řídit tím původním eh, časovým režimem. Silví. Pravdu velmi stručně, paní předsedkyně. Já chápu, co říká Werner. Jsem velmi ráda, že u některých věcí nechceme, aby se parlament dostal pod tlak rady. Například jde o nominace, ale v podstatě vnucuje nám harmonogram rada, anebo v situaci, bankovního sektoru několika zemí. Zde neexistuje nějaká naléhavá situace, kterou my ani rada žádným způsobem nemůže řešit. Já myslím, že dostatečně bojuje za práva parlamentu tváří v tvář radě. Já si ale myslím, že bychom měli mít na paměti závažnou situaci v některých našich zemích. Marianne. Well... Marianne? Děkuji, paní předsedkyně. Já musím říct, že jsem první obětí toho, že musíme pracovat rychle, protože mm, ta moje zpráva musí být předložena do několika dnů, ale myslím si, že je to dobrý návrh, eh, který jste říkala. Podívejme se na to, co udělá rada a Nemusíme vždycky čekat, co udělají ostatní. Musíme pracovat všichni společně, protože je krize a já si myslím, že máme nástroje k tomu, abychom jednali. A pokud jde o bankovní dohled, tak Evropská rada říkala, že potřebujeme evropský bankovní dohled, protože je to podmínka, možná ne dostatečná, ale potřebná podmínka k tomu, aby to mohlo okamžitě fungovat, aby mohlo dojít k rekapitalizaci bank. A některé banky uh, už jsou opravdu na pokraji eh, svých možností. Nemůžeme to tedy odkládat, eh, ale pokud v ostatních instancích to bude probíhat pomaly, tak uh, i my si můžeme vzít více času. Ale souhlasím s vaším návrhem. Přesto všechno musím dbát na to, aby ta zpráva byla k dispozici a samozřejmě můžeme potom předložit pozměňovací návrhy. Pokud budeme mít více času na pozměňovací návrhy, tím lépe. Abychom dospěli k usnesení, které získá co nejširší podporu. Já si myslím, že základní je najít východisko z krize a my k tomu přineseme veškeré příspěvky, kterých jsme schopni, ale musíme samozřejmě mít chuť vpřed a já jsem spíše proto, abychom se řídili vaším návrhem. Děkuji, Marian. Chce se k tomu někdo vyjádřit? A kdo už se hlásí do té příští debaty? Svene, myslím, že vy si chcete říct slovo. Ivo, vy jste stínovým zpravodajem k bankovní unii, takže myslím, že nejdříve budeme diskutovat o té první zprávě Marian Tajse. Není to teda úplně první zpráva, ale první k této věci. Svene. Marian Tyson a já jsme se dohodli na tomto harmonogramu, protože si myslíme, že v současné situaci klíčový problém je ten, že Rada spochybnila naše právo využít plně naše spolurozhodovací pravomoci. A já si myslím, že když budeme hájit svůj vliv v této oblasti, tak musíme rychle dát eh, na vědomí své stanovisko. Z minulosti známe, že vž- nebo víme, že vždycky, když parlament eh, je rychlejší při řešení konfliktu, tak máme silnější pozici vůči radě. A myslím si, že tady eh, máme dobrou zkušenost z minulosti. Teď to sice bude těžší, už jsme si to potvrdili s poslanci z různých zemí, z různých politických frakcí, ale myslím si, že vůbec zde ve sněmovně je vysoká úroveň jednotnosti a myslím si, že je také důležité, jak říkala Marian, abychom návrh zprávy připravili co nejrychleji, abychom měli základ pro diskusy. Potom i nadále rada nebude schopná jednat dostatečně rychle, tak rychle, jako to vyžaduje krize, tak plně souhlasím s názorem Marianne, i my si potom budeme moci vzít, eh, vzít více času, aniž bychom byli obvinováni z toho, že všechno zdržujeme. My budeme jednat s eh, rychlostí, která je potřebná, abychom rychle vyřešili krizi, která souvisí s bankovní krizí a krizí státního dluhu. Takže souhlasím, budeme rychlí, vyjasníme to tady ve výboru, tak jak říkala naše předsedkyně abychom umožnili rychlý postup, ale je samozřejmě velmi jasné, že i my, jako Evropané, máme zájem na tom, aby tato krize byla vyřešena rychle a aby se konflikty vyřešily tak, aby to bylo na úrovni závažnosti této krize. Já chápu to, co říkal Werner, ale právě v zájmu obrany silného vlivu parlamentu se musíme pokusit eh, pracovat rychle. A ten postup eh, umožňuje uplatnění demokratických práv všech poslanců. Budete mít čas na předložení pozměňovacích návrhů, budeme mít čas na rozpravu A myslím, že si musíme stanovit priority ve srovnání s jinými stanovisky a s věcmi, které zde také diskutujeme, ale které nejsou tak důležité v porovnání s touto záležitostí. Ivo? Děkuji, paní předsedající. Eh, vzhledem k tomu, že jsem stínovým, eh, stínovým zpravodajem k těmto věcem za skupinu ECR, tak bych se rád vyjádřil také k časovému harmonogramu. Eh, my na to nenahlížíme jako na spor mezi pracovitostí nebo nepracovitostí, či dokonce na vyhrocení sporu mezi Evropským parlamentem a radou. Nicméně já velmi sdílím to, co řekl pan kolega Werner Langen. Já si myslím, že eh, zpracováváme eh, témata, která mají dalekosáhlé důsledky a je třeba je velmi vážně a velmi důsledně analyzovat ve všech jeho konsekvencích. Čili já bych se eh, tady mm, spíš, já bych spíš varoval před tím, abychom věci uspěchávali. Myslím si, že zaslouží dobrou debatu, kvalitní debatu ve všech souvislostech, podtrženou podtrženou také tím, že bude mít demokratickou legitimitu, že to nebude debata, která se bude odvíjet pouze v několika místnostech Evropského parlamentu, ale bude to debata, která se bude přelévat do členských států, bude konzultovat národní parlamenty tak, aby eventuální východiska měla co nejširší podporu a tudíž jsme nemuseli eh, nebo návrhy nemuseli čelit, eh, čelit vážným komplikacím, co se týká například veřejného mínění, čili Eh, já tady sdílím to, co možná pan Langen eh, eh, naznačoval, že méně rychlosti může ve finále znamenat více užitku a kvalitnější výsledek. Děkuji. Elisa, you want to intervene for the SD on yes. Eliso, vy jste se chtěla vyjádřit za SD? Ano, velmi stručně. Já si myslím, že bychom měli udělat eh, vše, co bude v našich silách, abychom dodrželi harmonogram. Vím, že je to velmi rychlý proces, ale myslím si, že parlament by neměl být tou institucí, která by způsobila spoždění v procesu. Takže souhlasím s tím, eh, co říkala předsedkyně. Navrhuji, abychom udělali vše, co bude v našich silách, abychom dodrželi harmonogram a abychom se tedy nestali tou výmluvou, protože ten proces bude zdržen. Wernere, musíme pokračovat v diskusi o tom, o čem bychom měli diskutovat. Já jsem slyšela vaše návrhy. Ano, samozřejmě, to je opravdu velmi složité téma. Téma, které se týká vytvoření jednotného bankovního dohledu pod vedením Evropské eh, centrální banky. To je věc, eh, kterou bychom měli opravdu náležitě odiskutovat a proto navrhuji, aby eh, ve věci tohoto nařízení rady bylo uspořádáno slyšení. To není žádné zdržování, to prostě uh, odstraní všechny pochybnosti, které ještě máme a my nebudeme zde vystupovat jako ti, kdo zdržuje ten proces. Já jsem eh, si vědom toho, že vy nechcete být obvinováni z toho, že zdržujete proces, ale já sám nechci být obvinován za to, eh, že jsme přijali špatné řešení. Já se rozhodně nechci eh, připojovat k tomu, že bychom byli vyni za tím špatným řešením. Jestli k tomu přistoupíme, musíme se eh, nad tím zamyslet. Společná zemědělská politika v podstatě 20 let trpěla tímto špatným eh, přístupem. Takže já navrhuji, abychom udělali slyšení. Ano, chápu, je to vzrušující, říká paní předsedkyně, souhlasím s vámi, že se musíme pokusit najít čas na uspořádání slyšení, ale měli bychom také vzít na vědomí, že bychom se teď měli řídit tím krátkým harmonogramem, který jsme si vytyčili pro zprávu a pozměňovací návrhy, pokud nedostaneme nějaké eh, zprávy od rady. A ECOFIN je naplánován na 8. října a já myslím, že to musíme sledovat, co se děje v radě, především pokud jde o harmonogram pokud se na toto téma něco řekne. A pokud to bude vypadat tak, že rada bude potřebovat více času, tak si myslím, že i my můžeme si vzít více času, aniž by nás někdo obvinoval. Já vím, že komise eh, i předsednictví jde proti parlamentu, pokud jde o CRD a říkají, že my eh, způsobujeme zdržení a přitom oni vedou trialog bez jakéhokoliv mandátu. A média jim to věří. Já teď nechci otevřít debatu o CRD, já jen poukazuji na to, že ten problém tady bude. Oni prostě hodí vinu na nás za všechny své chyby. Takže prostě udělejme to dobře, začněme rychle a potom budeme rozumní. Marian, konečně. Myslím, že už vám můžu dát slovo. Já dank eh, Děkuji, paní předsedající. Vy jste zasadila tuto první zprávu do z řádného kontextu konference předsedů si přála zprávu. AFKO poskytlo v rámci posílené spolupráce své stanovisko a já chci říci kolegům, že náš mandát se opírá o článek 225 smlouvy. Je třeba z této zprávy udělat legislativní usnesení. To znamená, že v našich závěrech uvedeme soupis otázek, které se týkají celého legislativního procesu a to bude směřováno komisi. A pokud se budeme držet eh, pravidel smlouvy, tak to platí, ale nebrání nám to říci, že reforma eh, smlouvy je nezbytná, ale nemůžeme žádat po komisi konkrétní návrhy, protože tam je třeba použít odlišný postup, jak všichni vědí. Chci také připomenout, že jsme dostali mandát ještě před létem. Kolegové dostali pracovní dokument 3. Eh, září, který posloužil ke slyšením pánu Dragiho Barniera Arena a potom bylo odhlasováno usnesení na základě připomínek k tomuto slyšení. O čtyři dny později, tedy 7. září, jsem předložil návrh zprávy. Také jsem musel velmi spěchat. A musím říci, že to skutečně vzniklo velmi rychle. Takže byly prázdniny, potom bylo třeba jednat rychle. Ale nyní máme dokument, který může posloužit za základ pro vyjednavače parlamentu, kteří navštíví čtyři předsedy a budou připravovat strategii pro posílení skutečné měnové a hospodářské unie. A je potřeba se chopit příležitosti, my jsme se k tomu odhodlali a musíme postupovat rychle. Návrh máte před očima a myslím, že na tomto základě můžeme začít pracovat. V této zprávě jsem uvedla obrovské množství úvodních ustanovení. Já se obvykle snažím být velmi stručná a jít k věci, ale v tomto případě je to dlouhodobá filozofie. Je to cestovní mapa a proto se musíme držet eh, pilířů stanovených čtyřmi předsedy ve zprávě Van Rompuy. A je třeba předkládat konkrétní návrhy. Jakmile zjistíme přesně, jaké je naše přesvědčení. A v úvodních ustanoveních jsem se pokusila rozvinout argumentaci, aby bylo jasně vidět, jaká je naše politická vůle a z toho tedy můžeme odvodit zadu otázek pro komisi a také předložit návrhy v rámci přípravných jednání pro zprávu Van Rompuy, která bude předložena v prosinci. Snažil jsem se postupovat logicky. V první části analyzuji současný stav. Říkám, že v eh, globalizované ekonomice, která využívá informační technologie, potřebujeme mnohem silnější míru integrace. Musíme schromážit síly, abychom se mohli vyjádřit k budoucnosti, tak je to nezbytné řešení. Anebo chceme pouze se stá, zůstat ve vlastním rohu a být na okraji globalizace, protože nebudeme mít dostatečný vliv. Chce tedy, chceme posílit své schopnosti. A samozřejmě krize toto dává jasně najevo. Zjistili jsme, jaká je zranitelnost eurozóny a krize také ukázala, že eurozóna není dostatečně vybavena, aby čelila problémům, které se objevily. museli jsme najít náhradní řešení, bylo třeba rozhodovat velmi rychle mimo komunitární rámec. Byla přijatá mezivládní rozhodnutí a to vyvolalo velkou kritiku. To není vždy efektivní, takže hovoříme o větší koordinaci finanční a rozpočtové politiky s větší mírou dohledu a se skutečně pádnými prováděcími opatřeními. A bude to nutné ne z hlediska zlepšení struktury, ale také z hlediska vytvoření zmizelé důvěry. Občané tomu již nevěří. Nevěří finančním instancím ani politickým. A můžeme očekávat, že evropské instituce předloží návrhy. Od nás se tedy očekává mnoho a víme, jaký je náš úkol. Hlavy státu a předsedové vlád se hrávají významnou úlohu. Musí i nadále obhajovat eh, tuto úlohu, musí postupovat tak, aby byli schopni komunikovat. A tady bych řekla, že musí být připraveni a je třeba od nich vyžadovat, aby když na Evropském samitu nebo na jakémkoliv samitu jsou uzavřeny dohody, aby také občanům vysvětlili, jaké dohody byly uzavřeny v jejich v zájmu občanů, v zájmu Evropy, našeho společného blaha. A aby ta komunikace nebyla odlišná, aby se nakonec distancovali od přijatých rozhodnutí, aby ukázali vlastním občanům, že se jim podařilo hájit eh, vlastní názor kvalitně. Je třeba postupovat zde mnohem jednotněji. A myslím, že to je skutečná nutnost. Také jsme zjistili během krize, že existuje demarkační čála mezi okrajovými zeměmi a dalšími zeměmi. To není prostě možné je třeba projevit eh, odpovědnost a solidaritu. A je třeba se postavit čelem k, ke své odpovědnosti a současně projevovat solidaritu. To jde ruku v ruce. Všechny členské státy musí respektovat své závazky, to je naprosto nezbytné. A musí aplikovat to, o čem bylo rozhodnuto společně. A tyto věci by měly být skutečně realizovány. Bude to dlouhý proces, ale také třeba aby to vše mělo jistý směr. Pokud se nám podaří dospět k politické dohodě týkající se cestovní mapy, tak potom budeme moci jednat postupně, ale za prvé musíme vybřednout z krize. To je nejdůležitější. A potom je tu celá řada odstavců týkající se zprávy předsedu Van Rompuy a další, rozhodnutí Evropské rady tady si můžeme těšit z toho, že poprvé konečně existuje mandát Evropské rady směřující k rozvoji dlouhodobé vize, je to nezbytnost, vědět, kam směřujeme a je tu celá řada prvků, kteří, které umožňují takto postupovat, je třeba i strukturálních kroků. Dlouhodobá opatření byla zvažována, je třeba říci, že to nám nebrání v mezidobí přijmout krátkodobá opatření, která mají existovat. Je třeba vlastně postupovat eh, dvourychlostně. I u změn smlouvy je to možné. Celá řada návrhů se týká reformy smluv a to je také spíše dlouhodobá záležitost. Ale existují možnosti v rámci stávajících smluv a na to se musíme také soustředit abychom tedy přešli k reformě smluv, to bude možné pokud ukážeme spolupčanům, že jsme schopni udělat maximum s tím, co máme již nyní pro překonání krize a potom budeme už na té správné cestě. Pracovat s členskými státy maximálně. To už jsem tady vyjádřil několikrát. Musíme brát v úvahu specifičnost eurozóny, která je, která je měnově integrovaná. Některé kroky jsou nezbytné pro skupinu 17, ale náš cíl je v míře možné se snažit eh, o to vzít v, v, v patrnost a v ohled i těch 27 členských států. Je to minimum, ale třeba, aby i ostatní členské státy se na tom podílely. A i zde je tu snaha o zachování Evropské unie a zachování fungování vnitřního trhu, který by měl sehrávat tuto úlohu, pokud je o bankovní unii. Celá řada legislativních návrhů byla mezi tím předložena, o tom jsme mluvili včera. Hovořili jsme tam i dopoledne, návrh na mechanismus bankovního dohledu, návrh zpravodajů pana Hekmarka a otázka týkající se pojištění vkladů na tom je třeba pracovat, ale to nám mm, nebrání připravovat bankovní unii. Je třeba, aby ty současné návrhy byly eh, realizovány, ale je třeba i nadále zdůrazňovat, že vycházíme z toho, co je v této zprávě a věřím, že díky zprávě pana Van Rompuje půjdeme ještě dále a dospěme ke skutečné bankovní unii, takže je důležité, aby přes skutečnost, že konkrétní návrhy, které zde projednáváme v naší zprávě, by nám měly umožnit jít ještě dále ke skutečné bankovní unii. Uvedl jsem celou řadu bodů. Očekávám vaše reakce na tyto jednotlivé návrhy, nezávislost ECB, to je skutečný pilíř měnové a hospodářské unie. Je třeba rozetnout začarovaný kruh, který bankovních krizí a krizí veřejného dluhu. Budeme si přát mít tedy ten systém evropského dohledu, systém pojištění vkladů, systém pro řešení problémů bank. A pokud dojde k evropskému dohledu, tak si myslím, že systémy pojištění vkladu a řešení problémů finančních institucí půjdou roku v ruce. Bude to upraveno společně, protože jinak ne, nastane napětí a dospějeme do situací, které bychom si nepřáli, ale to je dlouhodobé. Je třeba se snažit o to, abychom dospěli ke skutečné bankovní unii, protože pokud budeme spolupracovat s ECB, automaticky se budeme pohybovat na půdě eurozóny a musíme dbát toho, aby jednotný trh dobře fungoval. A musíme být tedy velmi pozorní v tomto směru. Pokud je o mechanismy dohledu, já jsem eh, podporovala návrh ECB. Eh, e Někteří si přáli dát MES jiný mandát. ECB eh, e má celou řadu informací, ale myslím, že musíme vědět, že některé prvky napětí mezi ECB a odpovědností a účty, které vlastně vydává tento mechanismus dohledu, vydává, tak tam vznikne určité pnutí. A to také vyplývá z cestovní mapy Van Rompuye. Demokratická odpovědnost. To je třeba za každou cenu zdůraznit, předkládat zprávy o jmenování, o tom můžeme podrobně jednat, ale myslím, že se nám to podaří, až budeme mít nástroje, které zajistí skutečnou, skutečné převzetí odpovědnosti. Pokud je o pole působnosti z ECB, budeme mít minimálně 17 členských států, ale je třeba analyzovat otázku, zda smlouva neumožní jít ještě dále s dalšími členskými státy, které se také budou moci vyjádřit. To je otázka, která musí být ještě ověřena. Mechanismus dohledu by také měl umožnit zapojení dalších členských států. Systém pojištění vkladů. To je věc velmi důležitá, je to i ve zprávě Van Rompuy, jde o ochranu střadatelů, což je důležité zejména pro ně, ale je to důležité také pro banky. Ban- banky musí mít důvěru. Pokud eh, banka vyvolává systémové riziko, tak je třeba být velmi obezřetní. A nesmí dojít tedy k morálnímu hazardu. Musíme pokračovat na této cestě a věřím, že velmi rychle dospějeme k, k kvalitě legislativně. A přimlouvám se za jeden systém pojištění vkladů s jediným fondem, který naváže na to, co jsme již eh, schválili. Potřebujeme oddělený fond pro řešení problémů bank a fond pojištění vkladů. To by mělo být oddělené. A celá řada podrobných otázek je možno řešit, ale měli bychom mít tento Evropský fond. A pokud jde o fond řešení problémů finančních ústavů, tak stejný přístup jako o pojištění vkladu, nebo to opakovat. E, rozpočtová unie, o tom jsme celé roky hovořili, o tom, jak má vypadat dohled, musíme jít ještě dále. Celá řada návrhů je vypracována v současné době a máme už mnoho informací. Co ještě potřebujeme? Navrhuji, abychom spustili TUPEC, zatím probíhá na toto téma trialog a i zde je třeba kompromisu, je třeba ratifikovat rozpočtový pakt a zjistit, jak zajistit větší, funk- větší úlohu, významnější úlohu pro příslušné komisaře. A vedle toho existuje evropský mechanismus stability, EMS. A je třeba zajistit, abychom mohli i působit na komunitární úrovni díky novým rozpočtovým mechanismům. V Tupeku je řečeno, že národní výdaje musí být předmětem větší míry notifikace a potom jsou tu i výdaje související s evropským dluhem. To mám uvedeno někde zprávě, Musíme postupovat rychle, protože jinak se ocitneme v situaci, která bude nekontrolovatelná a to není účel. Tedy musíme zavést řadu ekonomických reform a je třeba, aby členské státy měnové a hospodářské unie se musí takto chovat. Není možné ovšem rozhodovat samostatně. Je třeba postupovat dle zásad eh, sociálně tržního hospodářství. Připomínám pak pro růst a zaměstnanost, připomínám evropský semestr, připomínám otázku fiskality. Je třeba číst pozorně tyto odstavce. Když hovoříme o rozpočtu, hovoříme také o záležitostech daňových, aby tyto věci byly vyrovnané v členských státech. Demokratická legitimita Krize vyvolala rozsáhlé diskuse o řízení ekonomické a měnové unie, ale také o demokratickém obsahu rozhodování v tomto kontextu. A myslím, že i zde se musíme lépe organizovat. A proto žádám přísluš, příslušnou, příslušný výbor, aby se tím zabýval a aby to učinili nejen všichni čtyři předsedové paní předsedkyně, budu končit. Chci říct, že musíme nalézt komentární základ v rámci spolurozhodování. Nechceme, pokud nechceme vytvářet nové instituce, musíme vydávat počet demokraticky parlamentu. A pokud jde o trojku, tak je třeba, aby i zástupce komise byl slyšen a aby vydával počet ze svého jednání. Je tedy třeba více transparentnosti při rozhodování ECOFINu. Tolik základní politické myšlenky je možné klást otázky, požádáme o vyjádření komisy. To je vše v příloze a nyní očekávám vaše návrhy, komentáře, připomínky a věřím, že společně budeme schopni předložit solidní zprávu. Děkuji. Děkuji vám. V tomto výboru pracuje celá řada aktivních eh, poslanců a já jsem tu měla mnoho stížností na to, že se nám nedaří dostatečně prodiskutovat témata a že mm, je disproporční ten čas, který je věnován zpravodajům. Eh, proto já jsem také stanovila tady ten čas, vidíte, mm, že běží čas, aby teď tady měli prostor i stínový zpravodaj, pan Gualtieri, který je zpravodajem v AFKO, tak myslím, že e, budeme moci poskytnout tu tež příležitost jako AFKO posle našemu zpravodaji. Takže sně zpravodaje budou mít pět minut a další řečnice tři minuty a veškerý další čas můžeme tedy využít proto, aby kolegové mohli poskytnout své vstupy e, a své e, návrhy zpravodaji, aby takto paní zpravodajka měla představu takže stínoví zpravodaj mají pět minut řečnického času a ostatní poslanci tři minuty. Přečtu vám seznam. Pavel Langen bude jako první. A není stínový zpravodaj, ale budete až po stínový zpravodaj. Elisa Ferreira, Astrid Lulling, Serpa Pitikainen, Wolf Klintz and Diogo Feo uh, and anybody else who's added on. A kdokoliv další si bude přát. Uh... Sven Giegold, Ivo Strežek, Maria, Marisa Matthias, Nevím, za to někdo za EFD, pak Roberto Gualtieri. Bon, Liam. Bon, euh, Minuty. Minutes, euh, Mám pět minut. Dobře. Chci poblahopřát eh, Marian Tyson k tomuto návrhu zprávy který byl připraven opravdu ve velmi krátkém čase, ale je to nutné, tato rychlost, vzhledem ke krizi a vzhledem k tomu, že v říjnu bude summit, ke kterému se Evropský parlament nemůže nevyjádřit. Takže si myslím, že musíme postupovat opravdu velmi rychle. Já velmi rychle projdu ty hlavní body. Nesmíme ztrácet ze zřetele hlavní cíl této zprávy, a sice reagovat na iniciativu Evropské rady. Takže tím se vyhneme celému seznamu bodů. Pokud jde o bankovní unie, já mám pocit, že to, co navrhujete, je opravdu dobrý základ, dobrý výchozí bod, pokud jde o fond na řešení problémů a fond na zajištění vkladu. Slyšel jsem Petra Skinnera, který předloží pozměňovací návrhy. Ano, ty určitě budeme potřebovat, ale dobrý základ to je. Pokud jde o pole působnosti dohledu Evropské centrální banky, tak si klademe otázku, zda by to mělo pokrývat pouze eurozónu nebo celou Evropskou unii. To je debata, kterou povedeme mezi sebou. Pokud jde o rozpočtovou unii, za druhé, já si myslím, že tady Hlavní otázka je, aby eh, tady byla na jedné straně eh, demokratická legitimita a na druhé straně také eh, federální, ale pokud nebude dodržena ta demokracie, tak eh, populace bude proti. Takže já souhlasím s Marian, měli bychom posílit roli parlamentu, především pokud jde o spolurozhodování v evropském semestru. A já souhlasím eh, s návrhem, eh, který je obsažen ve zprávě. Musíme ještě dříve, v podstatě už od počátku, být součástí přípravy evropského semestru. Pokud jde o rozpočtovou unii, tak tady je jeden důležitý bod eh, a to je koordinace ex ante. Dvojbalíček tu pak eh, to je koordinace ex post, ale my potřebujeme už anticipovat makroekonomickou situaci na základě eh, cyklu. To znamená, že musíme vzít v úvahu potřebu investic do jednotlivých ekonomik a pokud jde o zlatá pravidla, tak vy znáte naše stanovisko naší frakce. Já si myslím, že do výpočtu deficitu bychom neměli brát v úvahu eh, veřejné investice, které hrají anticyklickou roli, ale také musíme vzít v úvahu to, zda se jedná o recesi či naopak. Portugalsko a Španělsko nedávno právě zrevidovali, nebo tedy dostali eh, přepracování toho svého harmonogramu snižování deficitu a já si myslím, že právě koordinace ex ante by nám umožnila vzít v úvahu tyto situace pro země, kterých se to týká. Pokud o rozpočtovou unii, tak tady chybí ještě jedna věc. A sice pan Van Rompuy hovoří o finančním ministrovi, o ministrovi financí, který by spravoda, spravoval eh, centrální pokladnu. A my nemůžeme mít eh, federální ministerstvo financí, pokud zde nebude evropský rozpočet, který by dělal to, co dříve dělali národní rozpočty, pokud o investice. To je věc, která tam chybí. A v tomto smyslu si myslím, že musíme předložit pozměňovací návrhy. Eh, pokud jde o ekonomickou unii. Vy jste se zmínili eh, o potřebě fiskálních reform. Ty samozřejmě musíme udělat, ale musíme z toho také udělat bilanci, protože tyto reformy byly provedeny, zaměřovaly se na flexibilitu pracovního trhu a také na výběr daní. Fungovalo to? Máme z toho spíše smíšené pocity, měli bychom mít eh, dva pilíře, dobré strukturální reformy na jedné straně a na druhé straně dobrá konjunkturální politika s dobrou koordinací ex ante. Takže plně souhlasíme s touto analýzou. Ještě jedna poslední věc. A sice měli bychom přenést závazky členských států v rámci paktu růstu. Měly by být přeneseny do ehm, evropských politik, především pokud jde o znovu vyvážení makroekonomických politik. V tomto smyslu tedy předložíme pozměňovací návrhy a jsem přesvědčen, že dospějeme ke kompromisu, který postaví parlament do silné pozice. Děkuji, Jean-Paul. Paní předsedkyně, já jenom chci říci, že na příštím zasedání koordinátoru si musíme říci, jak bude vypadat řečnický čas této debatě, kde se každý cítí frustrován, i když eh, dostane slovo. Děkuji. I agree. I big... Souhlasím, náš největší problém je, že nemáme dost času na zasedání výboru. Na to, kolik máme práce. To je ten hlavní problém. Sophie. Thank you, Chair. I'll try and be brief then. Děkuji, já se pokusím být stručná a dodržet časový limit. Vítám návrh zprávy paní Tyson. Myslím, že mohu snadno podpořit všechno, co řekla. A pozměňovací návrhy, které předložíme, půjdou stejným směrem a jen posílí ještě tvrzení paní Tyson, spíše než aby je oslabovali. Plně souhlasím s tím vaším hodnocením, že v radě často mají odvážná tvrzení, oznamují velké projekty pro budoucnost a hned následující den zařadí zpátečku. To tedy není dobrý signál pro občany, kteří jsou tedy prvním obecenstvem, ale je to také špatný signál pro ostatní svět. Znamená to, že se spíše zabýváme sami sebou, než tím, co se děje venku. Mám pocit, že spousta lidí se bojí, že to probíhá příliš rychle, zachází to příliš daleko, ale já si myslím, že bychom neměli bojovat bitvy minulosti. Myslím si, že je jasné, kterým směrem máme jít. A problém je, že i když eh, bychom chtěli, abychom eh, situaci zastavili na chvíli, tak eh, to není možné. Svět prostě jde kupředu a my bychom měli také. Takže myslím si, že není čas na nějaká polovičatá řešení a malé kroky vpřed, takže si myslím, že návrh paní Tyson se ubírá správným směrem. Ten chaos, ve kterém se nacházíme teď, eh, není výsledkem toho, že se Evropa vyvíjela příliš rychle, ale naopak, že postupovala příliš pomalu. A to se týká i role Evropského parlamentu. My jsme napomohli celé řadě řešení, ale i my bychom se měli kriticky podívat na svou roli a na svou důvěryhodnost, protože i my jsme občas celý proces brzdili. Pokud jde o legitimitu, tak to není nějaká irrelevantní e, třešinka na dortu. Já si myslím, že to je důležité. Velmi to spočívá také procesu, který nás vede k dosažení těch řešení. Na to už upozorňoval předřečník, to je věc, na kterou nesmíme zapomínat. My potřebujeme podporu veřejnosti a já s tím velmi souhlasím. Nejde jen o to, že se budou scházet moudří eh, muži, moudří lidé se zavřenými dveřmi a vytvářet nějaké dohody. Tady jde o vytvoření politické unie, to je součást řešení. Pokud jde o detaily, tak eh, že by byl dohled v rukou ECB. Já myslím, že zpravodajka velmi dobře upozorňuje na to, že jsou zde dilemata, pokud jde o nezávislost ECB. Například to, že nepokrývá všechny členské státy a zároveň také chceme postupovat vpřed a musíme postupovat vpřed rychle a musíme hledat pragmatická řešení, ale myslím si, že ať už uděláme cokoliv, Musíme se ujistit, že ty dohledové úkoly budou jasně odlišitelné od jiných úkolů, které země eurozóny či země mimo eurozónu potřebují. Nesmíme zapomínat, že země, které jsou mimo eurozónu, možná výhledově také přistoupí. Takže eh, já myslím, že bychom měli jít směrem eh, k opravdové bankovní unii, která bude stát na všech třech nohou, nejen na té jedné, což je dohled. Neměli bychom udělat eh, ten první krok a ty dva ostatní nechat do pro budoucno. Pokud jde o mutualizaci eh, rizika, s tím souhlasím, s tím vaším návrhem. Eh, pokud jde o vytvoření postu ministra financí, my to vítáme. Já bych k tomu ráda dodala, že takový ministr nebo komisař, ať už se bude jmenovat jakkoliv, musí být také individuálně zodpovědný. A to si myslím, že je jedna ze slabin systému, že máme pouze kolektivní zodpovědnost. A moje poslední poznámka se týká toho, že ta zpráva je o vytvoření hospodářské a měnové unie a zaměřuje se tedy především na měnové aspekty, na vytvoření měnové unie, ale neměli bychom zapomínat na hospodářskou část, tedy na vnitřní trh eh, a na všechna naše doporučení, která jsou začleněna do strategie EU 2020, trhu práce, inovace a tak dále. Děkuji, děkuji. A Sven? He just told me. Filip? Někdo mi říkal, že je to Sven, ale dobře, Filip, vy jste plně zastupitelní v tomto. So, uh, thank you. To je pravda. Děkuji, Marie, za vytvoření návrhu zprávy. Chtěl jsem na začátek říci, že nejvyšším nedostatkem, eh, kterému se také věnovala, eh, byla, bylo to, co je ve smlouvě. Za prvé, nemůžeme vyřešit krizi bez nebo tedy jen s těmi nástroji, které máme za současné smlouvy. A také právně nemůžeme jít eh, za smlouvu. Podívejme se na to, co se děje z politického hlediska. Opatrně Van Rompuy eh, pomalu eh, se dívá za smlouvu, za její limity. Ale toto, co my říkáme, by šlo za smlouvu my jako parlament musíme říct, ano, musím být eh, opatrní. Proč my bychom měli být těmi, kdo budou myslet o eh, krok před? Eh, rada ukazuje více vedení než my a to se mi nelíbí. A v tomto případě bych rád připomněl to, co říká, nebo to, co udělala Silvie ohledně té zprávy o eurobondech podívejme se na to, co nám poskytuje stávající smlouva a co bychom mohli udělat za hranice této smlouvy. A myslím, že tak bychom měli jednat i v tomto případě, zemna v jedné věci. A včera jsem o tom hovořil. Myslím, že ohledně bankovní unie je zbytečné, abychom o tom hovořili teď, protože naše stanovisko bude dáno legislativní eh, zprávou. Ohledně rozpočtové a ekonomické unie je tu několik věcí, které bychom prohlásit mohli i e, s ohledem na stávající smlouvu. A právě Sofie o tom se zmínila. Jedná se o strategii EU 2020. Ale víte, že jsme velice trvali na tom, aby tyto cíle byly co možná nejzávažnější. Myslíme to tedy vážně, nebo ne? Nejde o to, že jsme v krezi a měli bychom tedy eh, je ponechat stranou. Naopak, právě protože jsme v krizi, bychom je měli zdůrazňovat. A proto bych rád slyšel odvážné stanovisko parlamentu v této souvislosti. Podle mne klíčová věc je demokratická zodpovědnost. Jak už řekl Liam, nedo, nepodaří se nám sdělit lidem nebo přinést lidem eh, v zemích, které jsou uh, Eh, ať už to jsou eh, země příjemcovské nebo dárcovské nebo země vzdálnější či blížší, lidé toto nepřijmou, pokud nedojde k zásadnímu nárůstu demokratické zodpovědnosti. Já si ani nejsem jist, že za těchto podmínek jako oni to přijmou, ale my bychom měli se snažit co možná nejvíce, aby to přijali. Takže pokud chceme jít někam jít, tak bychom měli jít dál než kdokoliv jiný. A já si myslím, že my můžeme, že můžeme a měli bychom to udělat pokud parlament nebude tím vlajkonošem zvyšování ekonomické, eh, pardon, eh, demokratické zodpovědnosti, tak kdo by to měl být? A pokud chceme eh, záruku u vkladu, měli bychom to jasně říct, že to, bankovní, eh, že to je finanční solidarita. Pokud chceme dohled eh, nebo sdělení bez eh, reprezentace, všechno můžeme říci, že to souvisí se solidaritou a s demokracií. Takže my bychom měli jasně říci, čeho si přejeme dosáhnout právě v této zprávě z vlastní iniciativy. Musí být jasně stanoveno, jak má vypadat demokratická architektura té Evropy. Aby to nebyla federace autokratů, kteří e, nebudou takto přijímaní. Já jsem především demokrat. Nás definuje demokracie jako politiky a proto bychom z toho měli udělat právě tu naši standardu. Měli bychom se snažit zaměřit na určité cíl, neměli bychom jen opakovat to, co jsme slyšeli někde jinde. Marie Marian, já vím, že to je velice eh, složitý úkol. My potřebujeme v Evropské unii výzvu a, a v té um, zprávě o CCTB došlo k velikým krokům uh, v závěrečném textu oproti tomu původnímu. Takže já bych chtěl říct, že i v tomto případě se jedná o velkou výzvu a to je to, co si teď hm, ještě odvážím říci holandsky. Děkuji. Jako další Ivo. Děkuji, paní předsedající. No tak, tak když jsem tak poslouchal Filipa, tak jsem pochopil, proč Jean-Paul Gozes vyzval, abychom nebyli při debatě tak frustrovaní. Ale já myslím, že k debatě emoce patří a, a mně se ten projev v mnoha směrech docela líbil. Já se za skupinu ECR pokusím, pokusím vymezit eh, přibližně směr, kterým půjdou naše pozměňovací návrhy k, eh, k tomu, co nám paní Tyson předložila. Nejprve mi dovolte, abych jak si eh, vymezil rámec, v kterém, alespoň tak já, jak já jsem pochopil, Madame Tysons návrhy se pohybují za prvé, a já myslím, že je to naprosto přesvědčivě napsáno v recitálu D celý návrh je, mm, se odehrává v paradigmatu, eh, že buď to bude existovat centralizovaná Evropa, anebo budeme pasivně přihlížet světovému vývoji. To je pro nás nepřijatelný koncept. My si myslíme, že toto vůbec není pravda, že eh, to bychom museli říci, že pravdu v ekonomii mají pouze monopoly. A to si nemyslíme, že tak je. Zpráva hovoří o takzvané nízké konkurenceschopnosti, nízkém růstovém potenciálu, eh, vysoký, vysokých schodcích a značném zadlužení. To je nepochybně pravda, to se dá do té zprávy napsat, ale nikde v, žádném, eh, v žádné části té zprávy nejsou objektivně popsané příčiny. Já vím, že debata o příčinách může být velmi rozmanitá a různorodá, můžeme nahlížet na příčiny různě, ale eh, zpráva se tomu nevěnuje. Za třetí, pro nás je nepřijatelné dělit Evropskou unii na takzvané ústřední a okrajové země. Kromě toho, že je to e, politicky i ekonomicky nesprávné, především to celou debatu o budoucím vývoji, o budoucnosti Evropské unie nesmírně splošťuje. Jakoby e, ten, kdo je v centru měl vždycky a automaticky pravdu a ten, kdo je na okraji, eh, se vždy permanentně mýlil, což je podle mého materiálu v recitálu V. Eh, z tohoto pohledu považujeme za zásadní a skutečně za zásadní, aby současný proces, který má být zakončen vytvořením tzv. Federace národních států a mějme prosím na paměti Barozův projev, byl podroben důsledné a plnohodnotné demokratické kontrole. Já absolutně sdílím to, co tady někteří, eh, někteří řekli, poslední Filip Lamberts. Myslím si, že celý proces musí být podroben velmi vážné demokratické kontrole, debatou s voliči, debatou s občany. Národní parlamenty musí být, musí být konzultovány. Ratifikační proces, který si zcela nepochybně změna, eh, změny smluv eh, vynutí, musí být plně v souladu eh, s ústavními nároky a podmínkami jednotlivých členských států. Bez jakéhokoliv dodržení těchto základních principů nemá smyslu se bavit o, eh, řekněme, úspěšném, eh, úspěšné budoucnosti tohoto projektu. Za další jednotný mechanismus dohledu. My samozřejmě s ECR, my jsme v situaci, kdy eh, valná většina členů téhleté skupiny je ze zemí mimo eurozónu, ale jsou mezi námi i lidé, kteří jsou členy eurozóny, čili my po diskuzi sdílíme představu, že eurozóna nebo členské státy eurozóny si přejí, aby jejich finanční instituce, na jejich finanční instituce se vztahoval eh, systém jednotného dohledu, ale přesto u nás vyrůstá záva, závažná otázka. Kdo tedy bude mít poslední slovo v zemích, které nejsou členy eurozóny? A přesto banky působící na, eh, na jejich území jsou vlastněny matkami eh, se sídlem v eurozóně. Já uvedu příklad. Já jsem z České republiky. Česká národní banka je ústředním orgánem dohledu. Je z České ústavy povinná garantovat stabilitu českého finančního systému, ale nebude-li mít ono poslední slovo, pak nebude moci te, eh, tuto garanci, eh, garanci vykonávat. A myslím si, že to není pouze záležitost České republiky, že je to širší problém. Eh, za další systém pojištění vkladů. Principiálně je obtížně přijatelná zásada, že zájem nadnárodní je postaven výš než zájem národní finanční stability. Tedy možná jinými, jinými slovy zájem finanční skupiny eh, je vyšší než zájem stability eh, z finančního systému národního, národního státu. My se obáváme, že dojde k porušení pravidel jednotného trhu, eh, možnost vzniku dvou kategorií bank, z nichž jedna kategorie bude mít přímý přístup k veřejným zdrojům. Co se týká fiskální a hospodářské unie, a skončím, je pro nás nepřijatelné, tak jak je to v jednom z recitálů napsané, aby bylo více využíváno tzv. nástrojů posílené spolupráce v daňové oblasti, což není nic jiného než harmonizace daní a to je nepřijatelné. Děkuji. Thank you. Děkuji. Nyní za Gue Marisa. Obrigada. Eu também quero, Já také bych chtěla poděkovat zpravodajce. Předložila nám vynikající základ pro naši práci, ale vzhledem k tomu, že nemáme moc času, půjdu přímo k dotazům. K, te, k věcem, které jsou možná trochu kontroverznější. Abych eh, se vyjadřila upřímně. Myslím, že zpráva, tak jak nám byla předložena, na základě eh, toho, co řekl na radě pan Van Rompuy, Tedy to, co nám bylo předloženo, by mělo umožnit, abychom viděli obecné hlavní směry. Ale když se hovoří o hlavních směrech a potom o ústředních zemích nebo centrálních zemích a na druhé straně periferních zemích, to mi připadá jako nesmysl. A nyní odkazovat se na potřebu solidarity s členskými státy, které se ocitly v potížích, e, to e, není v souladu s tím, co už bylo e, vyřčeno. Ano, já souhlasím, že to potřeba je, ale ty podmínky, které se týkají solidarity, s těmi souhlasit nemohu je třeba, abychom uvažovali v logice konvergence, nicméně v jednotlivých zemích existují velmi odlišné podmínky. A e, na druhé straně bych také ráda poznamenala, tak jak už uvedla řečnice, je zapotřebí aby byla nastavena eh, cesta k té mutualizaci dluhu, ale nemohu opět souhlasit s těmi podmínkami tak, jak jsou nastaveny. Paní zpravodajka uvádí, že zapotřebí stanovit přísné nebo pevné podmínky eh, k tomu, aby se předešlo nějakým rozdělením. Ale když se podíváme na ty plány pro stabilitu a růst a eh, s těmi podmínkami, které jsou nemožné na e, národní úrovni, pak je nebude možné respektovat. Jde o to, že nikdy nebudeme schopni za takovýchto podmínek dosáhnout mutualizace dluhu. To je možné pouze prostřednictvím jiné logiky, takže je třeba, abychom se o tom pobavili do větší hloubky. Nestačí nám jen nějaká prohlášení o úmyslech, je zapotřebí, aby následovaly činy. Pokud tedy chceme mutualizaci dluhu, musíme uvažovat o podmínkách, které umožní něco takového provést, ne abychom si stanovili nesplnitelné podmínky. A za další, to, co bylo navrženo ohledně demokratické kontroly a integrovaného eh, mechanismu dohledu, Konkrétně bych chtěla říci, že Evropský parlament musí mít posílenou úlohu v demokratické kontrole, ale nemůžu souhlasit s tím e, zdůrazňováním e, nezávislosti Evropské centrální eh, banky. je stále větší význam přikládán Evropské centrální bance. My chceme důvěryhodnou Eh, důvěryhodnou zodpovědnost. Eh, nestačí hovořit o posílené úloze ECB. Hovoří se také mm, o té demokratické kontrole, eh, tak jak to vyslovila paní zpravodajka. Já si ale myslím, že bychom se měli postavit v těch mm, myšlence, která je v těch přiložených dokumentech, k která vede k tomu, že mají pořád vznikat další a další eh, eh, organismy eh, a orgány, další dohody, pravidla, nástroje, pakty a podobně. Je zapotřebí, abychom měli demokratickou kontrolu na to všechno, co vzniká. Celá tato operace zaměřená na odpověď není kontrolovatelná občany naším prostřednictvím. Takže podle mne takovéto nástroje a tyto orgány pak nejsou výkonné. My ani nemůžeme hodnotit jejich eh, práci a výsledky. Takže, jak už bylo řečeno, chybí nám to podstatné pro demokratickou kontrolu. Legitimnost eh, demokratické kontroly eh, E, mi tu prostě chybí. To jsou tedy základní věci, e, na které se neschodnu, ale mám ještě další myšlenky. Děkuji vám za respektování řečnického času. Roberto Galtieri e, bude mít možnost promluvit. On tu pracuje v mnoha úlohách, je Zástupcem pravného v tomto e, výboru pracuje také v brošure, pracuje i v dalších e, orgánech, takže mu dám také pět minut. Roberto. Grazie. E la... Děkuji. E, můj návrh stanoviska je k dispozici, takže si jej budete moci přečíst a proto já jen schrnu do devíti bodů své myšlenky je konzistentní ve vztahu ke zprávě Marian Tyson. Já děkuji za spolupráci a já se snažím z, z ústavního hlediska posílit tuto, eh, tuto zprávu. Ohledně změny smlouvy. Není pochyb o tom, že je zapotřebí zásadně způsobem změnit smlouvu proto, abychom mohli dát stabilní řešení eh, problémům eh, měnové povahy. A já musím říct, že Evropský parlament má plně vykonávat svá práva, institucionální prerogativy, které souvisejí také s právem iniciativy na reformu smlouvy, a to ve vhodnou, vhodnou chvíli. Současně ale jsem toho názoru, že není realistické svolat konvent před rokem 2015 a možná to není ani vhodné. protože proces, který bude probíhat jen v rámci institucích, nemusí dosáhnout patřičného eh, konsensu veřejnosti, takže je zapotřebí eh, myslet i na to. A eh, sdílím v této věci i názor ze zprávy paní Tyson, podle kterého potřeba dosáhnout změny smluv. I z pohledu Evropského parlamentu znamená to, že zapotřebí připravit hlavní směry což by nám nemělo bránit v tom, a naopak by nám mělo pomoci v tom, abychom jednali už nyní eh, v rámci, který nám smlouva umožňuje. Což znamená, že můžeme vykonat ještě další kroky, než byly vykonány do posud. A také eh, bychom eh, měli pracovat na více úrovních, a to v tom smyslu, abychom se zamysleli nad procedurami a způsoby, jak mohou úžeji spolupracovat země, které sdílejí eh, podobné názory a především podobnou měnu. Za třetí, co se týče tedy mm, konstitucionálního aspektu, je zapotřebí posilovat eh, v této věci, která se týká skutečné měnové ekonomické unie. Eh, je zapotřebí posílit eh, právní rámec Evropské unie, je zapotřebí především řešit hlavní eh, problém a slabinu evropské mm, hospodářské zprávy, a to je demokratický deficit a legitimita plynoucí z rozporu mezi veřejným a politickým národním prostorem, to, čemu uh, angliže říkají politics, a evropský horizont takzvaných politik. Já si myslím, že toto lze překonat jen eh, tím způsobem, že posílíme ty instituce, které už máme a nebudeme vytvářet jiné. A že vytvoříme takový právní rámec, který bude umožňovat, aby byli občané eh, přímo demokraticky zastoupeni v Evropské unii. Eh, tím, mm, když tady budu hovořit o těch čtyřech blocích, z ústavního hlediska tu nemáme co dodat. Jenom připomínáme to, že smlouvy umožňují také takzvanou pasarel, to znamená zvláštní legislativní eh, postup oproti běžnému legislativnímu postupu. Co se týče fiskální unie, za prvé, je třeba zdůraznit i z ústavního hlediska nemožnost posílit eh, řízení a zprávu eura podle vzoru jednoty pravidel. Potřebujeme, aby eurozona měla svou vlastní fiskální eh, schopnost, neboli zapotřebí mít takových, takové postupy, které budou už předjímat i ve stávajícím právní rámci takovéto postupy například rozpočet eurozóny, aby měl možnost jednat anticyklicky. A v tomto bodě už se rozvíjí zajímavé diskuze a ve svém stanovisku odkazují na patřičná místa v textu, která poukazují na možné, eh, možné postupy, jak využít takovýchto okamžiků, eh, které už jsou určitým způsobem v rozpočtu Evropské unie a v systémech legitimizace demokratické obsaženy. A všechny tyto možnosti už mají tedy eh, rozpočtové orgány. Mají i Evropský parlament. Jinak je tu nebezpečí, že pokud se bude mm, že nebude patřičně eh, probrán eh, rozpočet Evropské unie na mezivládní úrovni. Co se týče článku 136, mohli bychom jít ještě dál, než kam jsme se do posud dostali ohledně závazku ke koordinaci eh, vzájemného nebo vícestranného dohledu. A je zapotřebí, abychom si stanovili podmínku o posílení úlohy Evropského parlamentu. Už o tom padly konkrétní návrhy. Něco se také týká návrhu mechanismu stability. Tam je zapotřebí se zamyslet nad koordinací ekonomických politik a tam jsme anticipovali návrh, který se týká eh, mechanismu podobných eh, rozhodnutí. A pak je tu vztah mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. To už nebudu zmiňovat, protože na to nemám čas. Můžete si všechno přečíst, omlouvám se paní předsedkyně říká. Je mi líto, bohužel máme velice málo času. E, nyní budou mít poslanci jen tři minuty řečnického času. Verne jako první. Děkuji vám, paní e, předsedkyně. Paní Tyson je kolegyně, e, které si velice vážím, ale vůbec nesouhlasím s její zprávou. Odkazuje se na usnesení, je tu stovka vodních ustanovení a jen 5 eh, požadavků na straně 17, pak tam jsou eh, další přílohy, eh, které pak hovoří o legislativě. Politicky i technicky si nemyslím, že to všechno by bylo schůdné. Já si nemyslím, že taková struktura by vůbec měla smysl. Prosím, Marian, soustředit se na požadavky, to jsou naše požadavky. A ty jsou na stránce 17 dokumentu žádáme komisi, aby zajistila, že parlament bude spolurozhodovat No samozřejmě, že s tím souhlasíme, já bych šel ještě dál, já bych dokonce řekl, že žádáme od nynějška, aby Evropský parlament byl členem té pěti čl, eh, mm, pětistrané skupiny. A za druhé, a o tom hovořil také celá opravně pan Gualtieri, úloha parlamentu jako spolulegislátora. To je věc, kterou je třeba respektovat a musíme také myslet na riziko. My si nepřejeme, aby dohled na Eh, bank, nad bankami měl za svůj dopad rozdělení v Evropě. Nic takového ani pan Van Rompuy neříkal. Ve svém prvním sdělení z 21. června a ve svém posledním dokumentu hovořil o dohledu eh, se součinností ECB. To neznamená, že by měla jako jediná zodpovědnost. To by totiž způsobilo rozdělení Evropy. A ten duch rozdělení, který eh, hovoří o tom, že to bude kvůli lepšímu mechanismu eh, dohledu nad bankami. To není to, co si přejeme, to nechceme. To by nefungovalo. Opět tu bude 100 úvodních ustanovení, jenže my jsme se v tom ztratili, ztratili jsme se v minulosti a nedostáváme se k tomu nejdůležitějšímu, to se nám daří sdělovat. Prosím, Marian, přijď s, se stručnějšími eh, úvodními ustanoveními a soustřeďme se na závěry naše požadavky. Co vlastně chceme? Chceme nějaké indikace pro skupinu šerpů nebo co chceme? Eh, já vím, že je tu krátký čas, který máme všechno vyřešit eh, za krátkých lhůtách. Eh, potom je to otázka demokratické zodpovědnosti, pan Kombendit, pan, pan Schulz. Je tu pět lidí, kteří hovořili o, o nějakém dokumentu, co máme dělat za těchto okolností. Když se podíváme na tuto pozměňovací, eh, když se podívám na tuto zprávu, budou k ní pozměňovací návrhy, možná 100 pozměňovacích eh, návrhů, které by se sem daly začlenit. Co s tím vším budeme dělat? Prosím, berte toto vážně. Marianne, prosím, připrav stručný návrh o dvou stránkách, abychom nemuseli diskutovat tak dlouho. Uh, uh, Děkuji. Eh, musíme se zastat zpravodajky, pokud jde o formát zprávy, protože to je ten formát, eh, ve kterém musíme dodávat zprávy, eh, legislativní zprávy z vlastní iniciativy. Takže tam jsou prostě ta úvodní ustanovení, potom klíčové body a příloha. Možná můžete jít znovu zpátky za předsedou s tím, že si možná výbor pro to může stanovit svá vlastní pravidla. Ale já jsem opravdu ve složité situaci. Takže teď eh, Petr Simon. Simon. Zur Vorsicht machen. Es ist natürlich wichtig, wie das der Philipp. Takže já vás požádám o pozornost. Musíme na sebe vzít iniciativu, to je pravda, ale musíme eh, být seriózní, protože pokud ne ostatní, tak my musíme začít diskutovat o této věci. Jsou zde požadavky, které jsou dobré, ano, ale zatím jsme ještě nevyřešili důsledky. Je zde jeden bod, eh, který bych eh, zde chtěl uvést. A sice systém pojištění vkladu, který by byl jednotný, dobře, to je pěkné, ale potřebujeme také, aby byly splněny předběžné podmínky, aby takovýto systém mohl být vytvořen. A to tež platí pro dohled. Já nevím, jestli všichni budou jednat stejným způsobem, jestli budou rozhodovat úřady a Zda to bude fungovat, zda to bude potom dobré pro toho, kdo bude v Evropě ukládat své peníze do banky. Parlament žádá o maximální účast všech zainteresovaných. Půjde o to zabránit tomu, aby nedošlo k úpadku bank v evropských zemích. Komise nám říká, že dvě třetiny těchto prostředků by měly být eh, použity k financování bank ve finanční rovnováze. Systém pojištění vkladu, který by byl jednotný, co to znamená? Co to vyžaduje z hlediska legislativy? Má to sloužit k tomu, aby se bance, jedné bance dodala likvidita, aby se ozdravila tato banka. Pokud máte například banku v nějaké jiné zemi, která je na pokraji krachu a která nakonec padne, co to bude znamenat pro daňového poplatníka? Neponese kvůli tomu další riziko? Je zde spousta otázek, které ještě musíme dořešit. Například, můžeme spojit všechny banky pod jedním orgánem? Mohou, nebo nejsou ty trhy v členských státech eh, příliš odlišné? Podívejte se na to, co říkal kolega Gualtieri. Pokud máte třeba nějakou tradiční družstevní banku v Itálii a máte institut, který se, nebo instituty, které se vzájemně kontrolují, a riziko je tím pádem eliminováno. Jak můžete vysvětlit těmto bankám nebo těmto trhům, že do budoucna nebudou už chránit své vklady, své úspory, ale budou je muset eh, investovat? Nebo máme se zaměřovat na velké banky? No nakonec eh, budeme mít eh, ještě větší riziko pro úspory. A to já nevysvětlím ani Italovi, ani Rakušanovi, ani Němci. Takže začít říkat, že my rozhodně chceme něco jednotného v Evropě, dobře, ale musíme jasně říci, že zatím jsme tomu opravdu velmi vzdáleni. Já jsem s pravodajem, velmi dobře jsme pracovali se všemi ostatními koordinátory, Potřebujeme rámec, který zajistí, že členské státy budou mít stabilní systém a potom, pokud nakonec budeme mít dohled a začneme zamýšlet se nad něčím ostatním, tak možná se nám to podaří. Předsedkyně přerušuje řečníka. Já vás 15 vteřin eh, před tím, než vás přeruším, budu varovat tím, že zaklepu kladívkama a potom eh, vám seberu mikrofon. Eliso. Děkuji. Já si myslím, že eh, Marian eh, opravdu ve velmi krátkém čase udělala spoustu práce. K tomu textu pana Van Rompuje. Musíme si vzpomenout, že tam byly čtyři osy. V té první ose, myslím, eh, musím říci, že Mariana přijela. Stanovisko, se kterým plně souhlasím, pokrývá tady finanční trhy. Říkáme tomu tady bankovní unie, ale já si nemyslím, že na to bychom teď měli zaměřovat debatu. Myslím, že bychom se měli podívat na ty tři další osy, když hovoříme o dlouhodobé nebo střednědobé vizi. Myslím, že jsme dostatečně nezohlednili stanovisko parlamentu k bankovní, nebo tedy k hospodářské a daňové unii. Pokud jde eh, o hospodářskou unii, Marian zde připomíná jednu část dvojbalíčku, týká se to kontroly národních rozpočtů a nehovoří zde o zprávě národního nebo tedy státního dluhu. O tom už parlament mluvil několikrát v celé řadě dokumentů. Už jsme dosáhli určitého konsensu. Řešili jsme státní dluh eh, v rámci tedy bondu stability, to bylo ve zprávě Sylvie Goulart, potom jsme měli šesti balíček a dvoj balíček, který nám stanoví harmonogram, na který nesmíme zapomenout, protože fiskální unie nemůže spočívat jen na kontrole rozpočtu. Když hovoříme o evropském rozpočtu, tak parlament musí jasně uvést své požadavky, například debata o vlastních zdrojích a daň z finančních transakcí. I zde se musí připomenout stanovisko parlamentu, které už existuje. Kapitola 2, která se týká rozpočtové a fiskální unie, podle mého názoru musí být posílena. Třetí kapitola, hospodářská unie. Zpráva pana Van Rompuje hovoří o vnitřní nerovnováze v rámci Unie a o tom, že je třeba tyto nerovnosti napravit. Tomu vše musíme rád určitý obsah. I v dvojbalíčku se volá potom, aby 1% HDP bylo vynaloženo na anticyklická opatření. Máme agendu 2020, máme určitá opatření. Musíme předložit balíček, aby tato kapitola dostala svůj vlastní obsah. Poslední věc. Ty čtyři kapitoly, které jsou naplánovány, nestačí. Měli bychom tam přidat ještě pátou kapitolu, která by se týkala minimálního dopadu na sociální podmínky a na eh, sociální stát v Evropské unii. Je nutné, abychom bojovali proti zániku toho sociálního státu, protože to může zničit demokracii. Eh, ano, děkuji paní předsedkyně. Já mám dvě stručné poznámky. Kladu si otázku o užitečnosti této zprávy z vlastní iniciativy. Od té chvíle, kdy část návrhu k bankovní unii byla již předložena komisí. Tudíž si kladu otázku, zda vlastně zde se nepouštíme do takového stylového cvičení. Nemám konečné stanovisko v této věci. Nechám se ráda přesvědčit o opaku, ale zdá se mi, že bychom měli zamezit zdvojení, protože už nás čas tlačí, abychom se vyjádřili zprávou k legislativním návrhům, tak proč ztrácet další čas, který vlastně ani nemáme, zprávou z vlastní iniciativy o stejné materii z velké části. To je první poznámka. A teď mám druhou poznámku, která je zásadnější, ale která se týká bankovní unii, která je nezbytná. Definitivně vstupujeme do neřešitelných rovnic, kdy na jedné straně je třeba uchovat jednotný trh finančních služeb 27, na druhé straně existenční krize eurozóny nutí k pokrokům v oblasti institucí. A pro všechny ty, kteří nejsou v eurozóně a kteří se nebudou moci zúčastnit, eurozóna musí mnohem dále v integraci, aby se stabilizovala a aby střednědobě přežila. Protože takto bychom šli k fragmentaci jednotného trhu, což je možné správně odsuzovat. A je také normální, že země eurozóny tedy kladu otázku, je normální, že země eurozóny jsou závislé a blokovány dalšími, aby organizovali dohled nad finančním trhem, nad finančním systémem. To je otázka. Vůbec nevím, jak se nám podaří tento rozpor vyřešit. Navržená řešení jsou rychle spochybňována jedněmi i druhými a jde skutečně o velmi obtížný problém a jako Evropský parlament se nemůžeme tvářit, jako by ten problém neexistoval, protože bychom čelili vážným problémům. Tím skončím, protože si nemyslím, že bychom měli zde v tomto výboru psát novou smlouvu. Naší prioritou by mělo být předložit včas naši zprávu o legislativních návrzích, které, se, které jsou nyní na stole. A na to bychom se měli tedy soustředit. Děkuji mnohokrát. Další je Sirpa Pětikajnen. Děkuji. Bon courage, Marianne. Za snahu tohleto všechno, tahle stanoviska dá dohromady. Já myslím, že jsi odvedla skvělou práci v tom časovém rozpětí a pokusím se být velmi stručná. Za prvé, myslím, že bychom měli ještě více odkazu k již přijatým rozhodnutím parlamentu v různých otázkách v posledních deseti letech. Tak věřím, že se s tím někdo může vyrovnat a měli bychom uvést a jasně říci, že toto je koherentní postup parlamentu při řešení těchto cílů. To je politické sdělení. Za druhé, uvítala bych zmínku o finančním nařízení. Zneužívání trhu, zneužívání postavení na trhu a podobně, to vše bylo už zmíněno a některé další věci zbývají. A ta, ten odkaz by tam měl být také uveden. Za druhé, a mezi těmito odkazy je samozřejmě Rasmusenová zpráva, krizový, zpráva krizového výboru, která se týká také finančního dohledu a podobně. Další politický bod. Naše stanovisko by mělo být součástí balíčku. Tato rozhodnutí jsou k balíč, balíčkem. Celá řada věcí probíhá souběžně a jednorázový přístup nepomáhá. A to se mi zdá, že zde schází druhý politický názor by měl být, že tato národní krátkozrakost není přiměřenou reakcí pro potřeby občanů. To třeba říci. Potřebujeme všeevropský přístup. A já souhlasím s tím, že musíme být důraznější, musíme dělat více a musíme působit v současném rámci. To se týká smluv. Do deseti let začne reforma smluv, ale nemáme žádnou výmluvu, musíme působit v té situaci, která je současně. Pokud je o politické opatření, Werner Langen to zmínil. To je věc, kterou musíme zdůraznit. Máme vlastně dvourychlostní přístup. A to je třeba, abych, abychom to v eurostrukturách tedy zachovali. Neměli bychom vytvářet dvě různé Evropy. To je postoj, proti kterému bychom měli bojovat. A velmi stručně, důrazněji ke zdanění, to by mělo být součástí balíčku a také přiměřené kompetence. sociální otázky za páté. Já vím, že už jsem překročil řečnickou dobu, ale mám tu konkrétní problém. Systém pojištění vkladu a také fond pro řešení problémů bank. Prostředky by měly být z bank a ten fond by měl schromažďovat prostředky na základě rizikovosti banky a vlastních zdrojů. To by byl takový model tedy pojištění. Děkuji. Já vím, že to je velmi obtížné, říká paní předsedkyně. Mám tu dva řečníky. Jürgen, Diago a Sven. Já bych eh, chtěl poděkovat paní Tajsnové za odvedenou práci. A chci zdůraznit význam obou zpráv parlamentu v této věci. Tyto zprávy budou předloženy ve chvíli, kdy prezident EP nebude, předseda EP nebude přítomen. Předseda instituce, která je nejbr bezprostředně spojena s občany, není vůbec v dokumentu uveden. A hovoří se o občanech. Hovoříme o hovoříme o měnové a hospodářské unii a čtyři věci. Měnová a hospodářská unie, bankovní unie a politická unie. Tyto čtyři základní věci jsou zde a parlament by mělo zajímat, jaká je vazba mezi ekonomickou a politickou unii a to schází v této zprávě. Nemůžeme se spokojit s ekonomickou unii přičemž bude existovat jednotná měna. A tady je třeba učinit ten velký skok. A zde může poskytnout Evropský parlament přidanou hodnotu. Samozřejmě iniciativy komise jsou důležité. Často jsme o této věci jednali. Ale já si myslím, že sdělení parlamentu v této zprávě musí být sdělení politické a jasné týká se kroku soukromého sektoru krátkodobě a důležitá je také budoucnost. Musíme myslet na měnovou a hospodářskou unii pro Evropu. A to se nemůže dít někde mimo dohled a mimo přispění členských států, protože to vyvolá problémy mezi členskými státy eurozóny a těmi, kteří nejsou v eurozóně. A tady bych mohl hovořit o celé řadě otázek, ale myslím si, že pokud dojde k institucionálnímu vývoji, jak budeme schopni eh, pracovat s těmi státy, kteří nemají euro jako měnu. Zúčastní se dobrovolně a jak toto vše zarámovat. Je to také problém demokratické legitimity, jakožto spoluzákonodárce byl Evropský parlament zapojen, ale čím dál více bude kontrolovat evropské politiky. A to je téma, na které mi velmi záleží. Bude třeba vysvětlit občanům, nakolik jsou politické otázky zásadní, pokud se mají jejich problémy řešit. Musíme postupovat didakticky a to je sdělení, které zatím ve zprávě není. A nyní Sven. Za prvé, děkuji, Mariane, za velmi rozsáhlou zprávu. Je důležité reagovat jako parlament na stejné úrovni, jako je návrh skupiny Van Rompuy. Tudíž je třeba skutečně zhmotnit ty základní názvy kapitol a jsou tam obecné věty, ale je třeba to proměnit nyní v jasná doporučení. Formát je problematický, protože ty otázky rozděluje. A kdybychom nalezli řešení, tak by to bylo užitečné, protože ten dokument se špatně čte, tady souvisím s Wernerem. U, jednotných, u jednotlivých úrovní bychom měli uplatnit určitou vizi a když Eh, hovoříme o skutečné měnové ekonomické unii, tak bychom měli eh, začít od reality toho rozdělení, které vidíme. Vidíme oblasti v Evropě, kde narůstá nezaměstnanost a chudoba a ty procházejí velmi náročnou adaptační krizi. A i v východní Evropa zažívá adaptační krizi. A v mé vlastní zemi v současně je velký příliv mobilního kapitálu kvůli nízkým úrokovým sazbám a máme málo mechanismů, jak eh, překonat tyto odklony. Tedy ekonomické přispění od ekonomického výboru pro otázku skutečné ekonomické unie je, jak přemostit, překlenout rychleji tyto rozdíly. Rozdíly mezi regiony. I ty se musí překlenout reformami v regionech, ale potřebujeme lepší nástroje. A v seznamu nástrojů bychom měli být důraznější v textu. Je třeba jasně navrhnout, jak dospět ke společným dluhovým nástrojům, aby byly omezené tedy ty úrokové diferenciály. Měli bychom navrhnout důrazné automatické stabilizátory, zejména pro eurozónu. Co znamenají automatické stabilizátory? Společný, dostatečně velký evropský rozpočet, který by byl využit pro financování opatření a investic, ale také stabilizaci sociální situace v, v oblastech, kde je situace horší, aby adaptace probíhala rychleji. A tedy návrh hájený řadou ekonomů společného systému nezaměstnanosti. To je právě to, co bylo, to je vize, kterou by měl hájit parlament. Já souhlasím se sepou v daních, hovoříme o daňových unicích příliš, ale měli bychom se také e, zabývat e, vyhýbáním se daní a různým dalším formám práce s, s daňovým řemenem. Pokud budeme hovořit o vizi jakožto parlamentu, musíme také hovořit o konventu a široké veřejné diskusy, protože to jinak e, nemůže fungovat. Děkuji, skončili jsme téměř včas. Ecofin, já jsem podotkal na Ecofinu, že parlament dlouho tvrdil, že řešení krizi je důležité. A myslím, že tím se myslí více než pouze uh, řešení té první krize. Zdá se, že se po nás chce, abychom šli krok za krokem. Krok za krokem to je v pořádku, ale neměli bychom jít zpátky. A musím říci, že když se dostanete k aspektům dohledu ECB, o tom bude připravena jiná zpráva, tak pokud tam nejsou ty povinné zarážky, tak eh, vlastně vzniká nová vrstva reakcí na požadavky národních parlamentů. Ale pokud ty pojistky a zarážky tam nebudou, tak budou prostě zasahovat eh, národní parlamenty právě v této oblasti. Takže je bez těchto mechanismů eh, obtížné, mnohem obtížnější. Já souhlasím s těmi, kteří říkají, že bychom se měli všemi pilíři zabývat současně, protože to je mnohem rozumnější a určitě o tom budeme ještě dále jednat, až se dostaneme k těm zážitostem dohledu. A ty podrobnosti mohou být v té další zprávě Mariane a Svena. A vyřešíme otázku tedy těch věcí, které se překrývají. Pokud jde o zprávu a formátu zprávy, tady asi požádám sekretariat, aby přistupoval trošku novátorským způsobem aby to bylo stravitelnější. Ale to je formát, který vzniknul u těchto legislativních iniciativ a je to formát velmi málo příjemný. Máme tu řadu věcí, kde říkáme s přidanutím k tomu. Je to skvělé politické eh, prohlášení, ale protože tam těch s přidanutím k tomu je x, takže eh, prostě je toho příliš a musíme se zabývat tím, jak to vyřešit jako výbor abychom Mariane zde pomohli. Ale ona za to prostě nemůže. Mariane, přijdeme za pět minut o tlumočení, takže pokud eh, chceš říct si několik věd, tak máš možnost. Děkuji. Měla jsem dost času na začátku, abych zmínila ty zásadní věci, abych na to upozornil. Myslím, že to bylo důležité, aby každý si mohl udělat vlastní názor a nebyl překvapen následně, že si některé věci nepřečetl a budu není čekat eh, na vaše myšlenky, na další návrhy pozměňovací a myslím, to je optimální způsob, jak věci posunout ku předu. A budeme mít černé na bílém hodnocení kolegů a potom budeme moci pokračovat v práci a zjistit, jak dospět k určité eh, většině při schvalování. Děkuji stínovým zpravodajům i dalším kolegům za příspěvky, bylo to nesmírně užitečné. Velmi pozorně jsem to všechno poslouchala, tím spíše, že tato zpráva musí být hotová, než dojde ke skutečné výměně názoru. A čelíme celé řadě omezení. Werner si myslí, že to je moc dlouhá, já taky a musíme to nějak vyřešit. Se sekretariátem jsme si mysleli, že to je jediné možné řešení přes prázdniny a v posledních týdnech září, abychom zhomotnili tuto zprávu. Samozřejmě jsem pro ten návrh, jak věci zkvalitnit, ale od začátku říkám, že je třeba jít k jádru věci. Ale v této složité situaci to možné prostě nebylo. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Jak už jsem řekla, Termín pro pozměňovací návrhy je 24.9. Pro, bude to projednáno 8.9. a chceme zhlasovat 15. října, abychom mohli poskytnout naše stanovisko včas. Další jednání je 24.9. ve 3 hodiny odpoledne. Je to slyšení o Liboru a paní předsedkyně laskavě děkuje tlumočníkům, tlumočníci také děkují. Nasledan, nasledanou. Ještě dotaz. 26.9. je slyšení pana Berkshira. Je, je to důležitější než slyšení o Liboru. Ano, dospěli jsme k dohodě. Máme prostor, pokud dojde k této dohodě, a přesně to jsem řekl na začátku výboru včera.